All right, uh, ladies and gentlemen. Takže, dámy a pánové, eh, prohlašuji dnešní zhromáždění za zahájené. Můžeme schválit program pro dnešní zasedání. Nevidím žádné námitky, takže to bylo schváleno. Eh, potom schválení zápisu z předešlého plenárního zasedání eh, z 8. a 9. února tohoto roku. Mohl bych vás požádat o schválení zápisu. Děkuji vám. Schváleno. A nyní dovolte, abych přednesl krátké stanovisko z titulu předsedy eh, z hlediska toho, co se odehrálo před rokem. Prosím pěkně, posaďte se. Drazí členové výboru, drahý pane komisaři, milí přátelé, přesně před jedním rokem Brusel, naše hosti, město hostitelské, srdce Evropské unie, naší unie, se stalo cílem surového útoku, který vyvolal šok v celé Evropě a v celém světě. Dnes, eh, u příležitosti prvního výročí tohoto teroristického útoku, se ubírají naše myšlenky k eh, nevinným obětem a mnoha zraněným rodinám, kteří přišli o své drahé, pro ty, kteří navždy přišli o život a pro ty, jejichž bolest pokračuje. Nezapomněli jsme a nikdy nezapomenete, nezapomeneme na to, co se stalo, protože se to dotklo i lidí pracujících se mnou, dokonce jednoho členu mého kabinetu. Ale to by nás nemělo zastrašit. Tyto záležitosti se nás hluboce dotkly ale rozhodně nás nepřimějí k podněcování násilí. My budeme trvat na hodnotách, kdo jsme a jaké hodnoty máme jako, jako Evropané. Naše hodnoty spočívají na míru, klidu a e, to bude vždy převládat nad strachem a terorem. Už jsem řekl, že život se nemůže zastavit. Budeme žít, budeme milovat, budeme pracovat a Eh, věřím v to navzdory všemu. Nevzdáme se ani v těch nejméně snesitelných situacích. Neudělali jsme to před rokem, neuděláme to dnes ani zítra. Vaše přítomnost dne je signálem evropské rozhodnosti. Dnes děláme něco, co by nikdy nemohli udělat ti, kteří útočí na nás. Eh, my eh, rozhodně Eh, máme rozmanitost, která nás doplňuje, obhacuje a ne, která by nás dělila. Všichni se stavíme proti této teroru. Ukážeme jim, že Evropa je jednotná. Prosím vás o minutu ticha. Thank you. Děkuji vám. A nyní dovolte, abychom postoupili k projednávání dalšího bodu a to je vystoupení pana komisaře Andrea Kuetise, komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin. A dovolte, abych krátce představil toto téma z perspektivy našeho výboru regionu. Milí pane komisaři, dámy a pánové, jsme velice potěšeni tím, že vás, pane komisaři, můžeme dnes přivítat, abychom společně hovořili o tom, jak můžeme rozvíjet trvale udržitelnou bezpečnost potravin a zdraví v roce 2030 bude třeba 50, eh, mít o 50% více potravin, 30% více vody a mnohem více energie. Potravinový sektor eh, trpí 25% skleníkovými výfuky a 60 eh, procent ztráty biodiverzity je způsobeno právě výrobou potravin. Eh, v rámci eh, cílů milénia, cílu tisíciletí poukazuje na tu významnou úlohu, která před námi stojí a vyžaduje naprosto nové ideje týkající se našeho systému potravin. Co můžeme dělat v Evropě proto, abychom výrobu potravin udělali více a trvale udržitelnou? Je třeba snížit plítvání potravinami, musíme eh, vytvářet takové odvětví v oblasti průmyslu, které oddolá tlaku trhu. Je třeba zachovávat ekosystémy a vybavit zemědělství tak, aby bylo schopno dostat budoucím výzvám. Je třeba <clears throat> vytvořit takový model spotřeby, který by respektoval ochranu životního prostředí a zároveň by podpořil trvale udržitelnou výrobu. Eh, my se snažíme investovat do trvale udržitelných potravin, ale to znamená zahájit tím již vzdělávání ve školách. Musíme povzbudit také lokální a regionální orgány, aby podpořili konzumaci místního zboží, aby se podpořilo také lokální hospodářství. Je třeba eh, vzít tyto výzvy k rozvíjení nových modelů k inovaci výroba potravin, bude znamenat, že budou vznikat nové pracovní příležitosti ve venkovských oblastech pro mnoho milionů lidí v mnoha obchodních odvětvích. Je třeba uvědomit si správnou výživu a toto zohlednění je vždycky součástí naší identity. Jak už se říkalo, řekněte mi, co jíte, já vám řeknu, kdo jste význam gastronomické tradice v našich regionech nelze ignorovat a proto jsem velice šťasten, že naše stanovisko se ubírá tímto směrem. Náš výbor vyzývá pro srozumitelnou, trvale udržitelnou politiku v oblasti potravin, výroby potravin a výživy. Takovou politiku, která by propojovala různé oblasti politik, jako je zemědělství, ekologie, zdraví, výroba potravin, zároveň vytváření nových pracovních příležitostí a venkovský rozvoj. A nyní, dámy a pánové, dovolte, Abych dal slovo našemu drahému panu komisaři. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji, vážený pane předsedo, drahý Marku. Také zdravím místo předsedy a také zdravím všechny vážené členy výboru regionů. Zdravím vás jako přátelé. Jsem velice rád, že jsme se všichni sešli zde dnes při příležitosti plenárního schromáždění a vím, že dnes se chystáte schválit stanovisko směrem k udržitelné politice Evropské unie v oblasti potravin. Evropské regiony hrají zásadní roli v mobilizaci a provádění změn. Těším se, že se dozvím více o praktických opatřeních, která zde navrhujete, která mají umožnit našim občanům, aby měli přístup ke zdravým potravinám, k zdravé stravě. Musí to, ten přístup musí být jednoduchý a musí to být také finančně dostupné. Samozřejmě musí to být tedy za sociálně dostupné ceny. Bohužel naše města velice často ukazují jiný obrázek. Existuje mnoho městských čtvrtí, kde je hodně fast foodů, ale kde je velice těžké koupit si třeba čerstvé ovoce nebo čerstvou zeleninu. Dovolte mi také potrhnout význam dobrého městského plánování, které má umožnit také dobrou a zdravou mobilitu. Nejedná se pouze o výstavbu cyklostestek, ale i třeba o veřejné, veřejnou dopravu, různé eh, zóny, eh, výstavbu parků a míst pro rekreaci. Chceme zdravé životní prostředí a zdravé prostředí pro to, aby naši lidé byli také zdraví. Nicméně města a regiony to nejsou pouze místa, kde lidé nakupují a kde někam cestují. Jsou to také ekonomická centra a centra produkce. Často se ukazuje, že i ehm, ve městech je poptávka po lokálních potravinách a regiony velice často jsou v tom zásadní, protože od nich přicházejí nové politické koncepce. A právě tyto koncepce se pak provádějí na místní úrovni. Zmínil jsem třeba eh, územní plánování, ale máme se také třeba veřejné zakázky nebo sociální politiku, která s tím souvisí. Je třeba, aby zde byly kratší eh, dodavatelské řetězce v potravinách, které umožní potom dosahovat vyšší životní eh, dožití a zároveň to méně zatíží jak eh, zdravotnické rozpočty, tak i životní prostředí. Takže pokud třeba probíhají veřejné zakázky na to, kdo bude dodávat nebo kdo bude vařit ve školních nebo nemocničních jídelnách, tak je důležité dohlížet na to, aby se vlastně dával na toto důraz. Navíc eh, městské oblasti mají i svou úlohu v tom, jak eh, více prosazovat osvětu ke zdravému životnímu stylu. Jsou zde určité zranitelné skupiny, které jsou více zatíženy různými zdravotními potížemi. Zdravé jídlo, ale také zdravé prostředí a zdravý životní styl. Toto všechno vytvoří jednotný obrázek, a je to plán pro budoucí společnost, budou to zdravější města a zdravě, zdravější regiony. Um, mm, ukazovaly se v minulosti, se několikrát eh, se řešily různé problémy v oblasti potravin a všichni volají po udržitelnějším a etičtějším systému v oboru v oblasti potravin. Jedna z věcí, na kterou bych se chtěl eh, soustředit, se týká také udržitelné politiky potravin celosvětově. V loňském roce komise přijala sdělení, které navrhuje, jak má Evropská unie reagovat na eh, udržitelnou agendu z roku 2013. Budoucnost bude velice ovlivněna touto agendou. Potřebujeme integrovanou akci ve všech částech potravinového řetězce. Potřebujeme vybudovat speciální potravinovou agendu, která také ovlivní politické koncepce Evropské unie a e, mělo by to potom vést ke splnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Také to podpoří i úsilí o růst e, a e, také začlenění. V následujících letech je důležité také brát v úvahu i ubývající zdroje a také změnu klimatu. Očekává se, že téměř 10 milionů lidí bude už žít na planetě Zemi v roce 2050, pardon, 10 miliard. A všichni musí mít eh, přístup k bezpečné nezávadné potravině, která bude také výživná. Nepotřebujeme více potravin, protože ta produkce potravin je dostatečně velká, ale musíme Eh, omezit odpady a musíme lépe, udržitelnějším způsobem eh, mm, pěstovat potraviny. Dnes na světě hladoví asi 800 milionů lidí a jedna třetina světové, světových potravin se vyhazuje do koše. To je naprosto nepřijatelné. Evropské, v Evropské unii je to tak, že každý rok se vyplýtvá asi 88 milionů tun potravin a dalo by se to vyčíslit asi na 133 miliard eur, což jsou tedy opravdu skandální čísla, jak se, eh, kolik potravin je zmařeno. Další číslo, 143 miliard eh, eur, to jsou, to jsou opět, eh, to jsou to opět cena potravin, kterými se plítvá, které se vyhazují. Máme tam eh, také cíl, že do roku 2030 eh, má eh, se snížit toto plýtvání o 50% a už nemáme tolik času. Pak musíme také snižovat ty ztráty potravin vlastně během celého toho potravinového řetězce. Máme zde i určité, určitý morální imperativ Co se týče potravinového řetězce, takže musíme jednak bojovat, eh, podporovat boj s změnou klimatu, protože třeba eh, to vede k 8% eh, skladníkových plynů. Dále musí zde být lepší distribuce, spravedlivější distribuce potravin, kteří to potřebují, abychom bojovali s hladem a podvýživou. Za třetí, musíme podporovat vytváření nových pracovních míst a služeb, které vzniknou tím, že navrhneme nové potravinové řetězce, kde bude minimalizováno eh, vznik odpadů a kde naopak se maximalizuje produkce. Eh, máme zde vlastně, musí se to týkat celého toho hodnotového řetězce, jak se říká od vidlí až po vidličku. Musí do toho zapadat úplně všichni, ti, kdo to, tu potraviny přepravují, ti, kdo je prodávají a i ti, kdo je nakonec jedí. Musíme také se zamyslet nad tím, jak eh, produkujeme, jak vypadají trhy, jak vypadá ta spotřeba. Možná jste slyšeli jedno přísloví, dvě snídej sám, dvě s přítelem a dej svému nepříteli. Já samozřejmě neříkám, že bychom eh, všichni měli hledat nějaké nepřátele a Um, dělit se s nimi o večeři, ale je důležité, abychom zkrátka už přestali plítvat s potravinami. A z toho důvodu je tak důležitá právě eh, snaha omezit úzdroje, plítvání a odpady. A komise to má i jako součást své strategie, eh, která usiluje o vznik oběhového hospodářství. Nová strategie komise chce usnadnit přechod k takové ekonomice, která posílí uh, účinné využívání zdrojů, posílí celosvětovou konkurenci Evropské unie, také přinese udržitelný růst a nová pracovní místa. V agropotravinářství, stejně jako v, i v dalších oblastech ekonomiky, pokud chceme bojovat s plítváním potravinami, potřebuje to um, úsilí na všech frontách a také společné, společnou spolupráci v rámci celého hodnotového řetězce. Komise nedávno zřídila speciální platformu, která se zabývá právě problémem plítvání potravin a ztrát v potravinářství. Um, chceme být katalyzátorem takového procesu i na Evropské unii a chceme také podpořit ten cíl OSN, aby do roku 2030 se uh, snížilo to plítvání potravinami o polovinu. Členské Státy mohou také eh, si vyměňovat osvědčené postupy, i firmy mohou také přemýšlet o tom, jaké iniciativy mohou eh, provádět, které potom mohou zamezit plítvání potravinami. Já s vámi všemi počítám v této strategii. Máme zde cíle udržitelného rozvoje a tento návrh žádá členské státy, aby v každé fázi eh, potravinového řetězce snižovali eh, objem odpadu a aby nás také informovali o tom, jak jim to jde, jaký je pokrok. Komise za tímto účelem připraví společnou evropskou metodiku, která bude měřit odpad z potravin a e, bude to také i ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Také chceme zjednodušit a umožnit třeba možnost dárcovství potravin anebo využívání některých potravin, které už nejsou vhodné pro lidskou spotřebu, třeba pro výrobu krmiv, aby se zkrátka zabránilo plítvání e, potravinami ve všech složkách, vlastně ve všech oblastech, aby to nebylo jenom pouze v těch domácnostech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji, že jste mě pozvali na vaše dnešní zasedání. Velice rád si vyslechnu vaše názory, které se týkají ztrát a které se týkají plítvání potravinami. Vyslechnu si váš názor, protože vy zastupujete regiony, bez kterých já si vůbec nedokážu představit, jak by Evropská unie fungovala bez regionu, bez měst a bez konkrétních, konkrétní práce v terénu. Vaše názory jsou pro mě důležité, protože máte jedinečné postavení v celém rámci orgánů Evropské unie. Vy jste samozřejmě nejblíže našim občanům. Dovolte mi jednu otázku. E, máte nějaká pravidla, jak zabránit plítvání potravinami třeba zde e, v Evropském parlamentu nebo ve svých, e, na svých, ve svých orgánech nebo ve svých firmách? Děkuji. Vyslechneme si nyní příspěvky našich členů. Začneme podle politických frakcí, tak jak jsme se dohodli. Takže podle velikosti frakce bude také přidělen čas. Začneme EPP, čtyři minuty dostává pan Arno Kombačer. Prosím, máte slovo. Danke, prezident. Děkuji, pane předsedo. Na tomto místě Chci také velmi poděkovat panu komisaři za to, že mezi nás přišel. Tím se jen podtrhuje význam, který má toto téma pro celou Unii. A také se jasně ukazuje, že komise si dobře uvědomuje, že je třeba v této oblasti jednat. Mohu také gratulovat k tomu, že už byly přijaty důležité a účinné iniciativy, které jsou nyní uváděny do praxe. Také ze strany výboru regionů už existovalo a vzniklo stanovisko, významné stanovisko k plítvání potravinami. Tehdy byl zpravodajem pan kolega Martikainen. Také chci velmi pogratulovat komisi k balíčku oběhové ekonomiky. To je skutečnost, tedy plítvání potravinami, které je nepřijatelné z etického pohledu. Příliš mnoho lidí na světě trpí hladem, zatímco jednou třetinou potravin se prostě plítvá. Ale to téma je širší. Jde o využívání vzniklých potravin, vyrobených potravin, zabránění plítvání. Dnes večer máme také akci v jídelně výboru regionů. Je to příklad toho, jak zabránit plítvání. Naše jídelna je určitým vzorem, který chceme šířit dál, abychom inspirovali ostatní, jak zabránit plítvání. Ale jak řekl pan komisař, jde také o obce, komunity, regiony, země. Ti mohou významně přispět k těmto iniciativám. Tato iniciativa a stanovisko, o kterém se ještě dnes budeme bavit, překračuje otázku plítvání potravinami. Jde o celkový přístup k potravinové politice EU. Jak jste sám zdůraznil, výroba potravin a zpracovávání potravin je významnou součástí evropského hospodářství, jsou s tím spojena pracovní místa, hodnoty a to samozřejmě na venkově, to je jeden důležitý aspekt, ale další důležitý aspekt je využívání zdrojů a také ekologická zátěž. Samozřejmě jde o kulturní krajinu, její pozitivní aspekty, ale také znečištění, využívání i zneužívání těchto zdrojů. Ty všechny účinky s tím souvisí. A jde nám také o internalizaci pozitivních i negativních efektů a také jde o náklady a jejich internalizaci. Jde o politiku zemědělskou, potravinářskou, ale také o zdraví. Je důležité spotřebiteli nabídnout zdravé potraviny a zároveň se současně jedná také o vzdělávání, protože mnohé souvisí s kulturou, to je také součást identity to, co jíme, jak se stravujeme, to vlastně nás dělá takovými, jací jsme. Zároveň je třeba zohlednit příjmově slabé rodiny, které potřebují v tomto smyslu podporu. To jsou iniciativy, ve kterých také hovoří, o kterých také hovořím ve svém stanovisku. Například eh, by mělo být do budoucna možné předvídat i územní preference u veřejných zakázek. Přece jenom musíme být schopni říci školkám, školám, nemocnicím, že chceme posílit regionální oběh. Chceme šetřit, chránit životní prostředí při, připrav, při přepravě potravin. Klima je tu důležitým tématem. Chceme zajistit udržitelnou produkci, blízkou produkci pomocí veřejných zakázek. V současné podobě soutěžního práva to takto možné není a je potřeba nastavit nové milníky. Zároveň jde o podporu malých zemědělců. Tam už se děje mnohé, ale je třeba to posílit. Zejména jde o slabé nebo těžko dostupné regiony v horských oblastech, těžko dostupných oblastech. Malí zemědělci přispívají ke krátkým řetězcům a to je potřeba podpořit. Jde také o terminologii. Pane komisaři, vy jste také řekl, že u plítvání, otázky plítvání potravinami je potřeba mít analýzu a nástroje, ale to též také platí pro produkci potravin šetrnou k životnímu prostředí a ke zdrojům. Je potřeba si tu ujasnit termíny udržitelnosti a mít jasné informace. Nejde o další složitější etikety a nálepky, ale jasná sdělení. Tato potravina vznikla udržitelným způsobem, takže ji můžete skonzumovat s klidným svědomím. A k tomu se ještě určitě dostaneme, až budeme mluvit o stanovisku. Ano, děkuji. Omlouvám se, že vás přerušuji. Posuneme se teď dál. Dalším řečníkem je Karsten Bedesen za SND. Děkuji za slovo. A děkuji panu komisaři za jeho prohlášení. Otázka zdravotnictví, i když je v rukou členských států, je také tématem mnoha iniciativ, i evropských iniciativ. Mnohé evropské státy zažívají problémy, eh, hospodářské problémy a to se odráží také v systému zdravotnictví. Všichni usilujeme o to, abychom dosáhli více s méně zdroji. Dnes se tomu ještě budeme věnovat eh, v našem stanovisku. Je to oblast, kde se můžeme navzájem poučit, ale zdravotnictví to není jenom úste vymezená oblast. Jde o provázanost sektorů. Mnohé závisí na zdraví a zdravotnictví. Takže je třeba soustředit se na to, jak zdravotnictví podpoří další oblasti společnosti, například trh práce, Žádná zdravotní péče je způsobem, jak zajistit, aby se lidé mohli vrátit do práce po nemoci nebo po nehodě. Kvalitní zdravotní péče je důležitým pilířem efektivního trhu práce. A je potřeba uchovávat konkurenceschopnost napříč Evropou. K tomu patří také zdraví. Ale samozřejmě zdraví má své předpoklady, jak o tom mluvil pan komisař i pan předseda. Potravinový sektor a zemědělství tady hrají velmi významnou úlohu. Čeká nás revize společné zemědělské politiky a přáli bychom si, aby to byla společná zemědělská a potravinářská politika se zaměřením na to, co jíme a pijeme a jak jsou naše potraviny vyráběny. To je velmi významné, protože v tomto ohledu stojí před námi mnoho výzev. Ty výzvy to jsou bakterie, antimi, antimikrobiální rezistence, antibiotika, přílišné používání pesticidů. To je jen pár z těch mnoha výzev, které je potřeba řešit. Dále jde také o naše stravovací návyky, které je třeba upravit a jde také o životní prostředí, těchto všech ohledech je třeba, aby na to komise reagovala. A pane komisaři, je, je to důležité pro naše zdraví. Ostatně chápu, že vaše úmysly se ubírají tímto směrem. Evropská zemědělská politika se soustředí na potraviny. 15 zemědělců prodává přímo své produkty, ale měl, měli bychom toto procento navýšit. Měli bychom si také klást otázku, eh, jakou, ob, jakou obživu mají zemědělci a jak s tím souvisí potraviny, které jíme. Samozřejmě situace je různá v různých členských státech. Komise hovoří o cílu zkrátit potravinové řetězce v zemědělské politice. Ale Víme, že tady se můžeme inspirovat. Evropský účetní dvůr nedávno zveřejnil zprávu, v níž zdůraznil, že je potřeba posílit efektivní využívání zdrojů také v zemědělské a potravinářské politice, abychom se vyhnuli plítvání. Stanovili jsme si cíl snížit plítvání o 30 do roku 2025 Komise s tím souhlasí, ale dalším významným cílem by byly udržitelné potravinářské politiky v EU. Rád bych věděl, jestli existují i další iniciativy, které souvisí s touto udržitelnou politikou. Na závěr bych rád pozval pana komisaře, aby navštívil Jižní Dánsko. Tam jsme opravdu dosáhli významného pokroku eh, u eh, budování blahobytu a zdravotnictví. Takže tady vám opravdu můžeme představit inovace a nové technologie a jejich využití. Zvu vás, pane komisaři, a zvu vás i všechny ostatní. Three minutes, please. A nyní zástupce Alde na tři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji také panu komisaři za jeho vynikající příspěvek. Zároveň chci poděkovat za stanovisko, které se velice podařilo a které vlastně pokračuje v práci, kterou se zaobíral náš výbor. Předřečníci již poukázali na celou řadu významných skutečností. Já bych rád úvodem řekl něco k tomu, co v poslední době se stalo na trhu s potravinami, čili krize s brazilským masem, ale tyto skandály nebyly jenom vně Evropské unie, i uvnitř Evropské unie docházelo k podobným případům padělání v případě potravin. To je velmi nebezpečný obchodní model. Musíme si uvědomit, jaká má být role Evropské unie. Přece nechceme pokračovat v klamání spotřebitele. Musíme spotřebitele chránit. A to je centrální otázka. Je možné důvěřovat potravinovému řetězci? Když se podívám na obnovení eh, na novou zemědělskou politiku, jakým způsobem uskutečňovat taková kritéria, aby měl spotřebitel větší důvěru, aby se spotřebovávalo méně energie, aby se lépe zpracovávaly odpady, to, o čem hovořil pan komisař, ukazuje, že třeba změnit politiku v souvislosti s tím obchodní politiku i ochranu životního prostředí a zároveň zohlednit zdraví, ochranu zdraví. V potravinovém řetězci je nesmírně významné zaručit dosledovatelnost. Máme krátké potravinové řetězce, kde je vysledovatelnost snadná, pak je možné snížit množství odpadu. O tom již hovořil také pan komisař. Samozřejmě se jedná také o chování jednotlivců, ale je třeba vytvořit jasná pravidla, aby se umožnilo jednotlivcům učinit správnou volbu. V potravinovém řetězci lze nahospodařit více, pakliže budeme lépe hospodařit s odpady a znovu zpracujeme suroviny. A to přinese výhodu i pro spotřebitele. Závěrem chci poděkovat panu komisaři za vytvoření platformy proti plítvání s potravinami a že pan komisař se účastní této práce. Já jsem se účastnil toho setkání jako zástupce našeho výboru. Sešli se tam ti nejlepší experti a já se domnívám, že během krátké doby budeme moci ukázat plody naší spolupráce. Zároveň je tomu tak, že spolupracujeme i s jinými skupinami a pan komisař je vždy srdečně vítán ke spolupráci. A nyní Malek Ondřevský eh, z Evropské aliance. Máte slovo, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, Drazí kolegové, ve jménu Evropské aliance bych rád vyjádřil jakou vyjádřil uspokojení nad, tou, nad eh, návštěvou pana komisaře, který nás poctil svou přítomností před 40 lety, jeden známý filozof eh, ve svém díle eh, Riziková společnost řekl a upozornil už na to, že ve světě dojde eh, k přeměně hodnot dříve či později a upozornil na význam zamezení ekologických rizik ve spojení s výrobou potravin. Bezpečnost potravin jako koncepce je výsledkem myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Bezpečnost potravin a zabezpečení tohoto aspektu je významným přínosem pro celou společnost. Lokální vlády hrají velice významnou roli v praktickém ohledu. Bezpečnost potravin má nesmírný význam pro plánování regionálních a lokálních strategií rozvoje i co do změn v potravinovém řetězci. Pan komisař poukázal na nejsrozumitelnější systém hodnocení potravinového systému ve světě, ale i tento systém je možné změnit, protože samozřejmě musíme eh, pardon, vidíme, jak kvalitnější pokraviny jsou jaksi eh, vyřazovány z trhu, protože spotřebitelé dávají přednost levným potravinám. Byť by si rádi dovolili potraviny kvalitní, a e, Evropa je také významným vývozcem i dovozcem potravin a má dobré postavení co do inovací a tudíž je v mnoha oblastech konkurenceschopná a může provádět může vybrábět vysoce kvalitní potraviny za dostupné ceny. Je třeba, abychom zde v Evropě vytvořili správné podmínky. Pane komisaři, mám na vás dotaz do jaké míry může evropská politika zaručit, že budeme moci poskytovat vysoce kvalitní potravy a zabezpečit, že bezpečnost potravin bude zajištěna. A nyní pan Robert Kolek na dvě minuty. E, dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący. Ano, děkuji. Přeji všem dobrý den. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo výboru regionu, chtěla bych při této příležitosti přivítat pana komisaře jménem naší frakce EKR. A chtěl bych vám říci, že naše politická frakce eh, se podrobně věnovala tomu návrhu o potravinách a dívali jsme se na to také z pohledu eh, té regionální úrovně z Evropské unie a to za velice důležitý um, projekt, za důležité téma. Já jsem přesvědčen, že potraviny, které vyrábíme z přírodních zdrojů, jsou jako vzduch, který dýcháme a je to jako naše okolí, naše životní prostředí. Je to vlastně přírodní bohatství, které musíme chránit. Jménem frakce EKR bych rád řekl, že Nechceme hovořit o věcech, které se ale týkají zdravotní péče, protože si myslíme, že tyto věci spadají spíše do kompetence členských států. Ale na druhou stranu, co se týče udržitelné politiky v oblasti potravin, to je zcela jistě důležité téma a musíme ze všech sil usilovat o to, abychom pomocí různých řešení, které budou pro místní, regionální i evropskou úroveň, Eh, aby tedy díky těmto řešením měli naši občané přístup k nezávadným potravinám, k potravinám, které budou mít jasně uvedené složení na svých eh, obalech. Musí to být eh, bezpečné potraviny. A myslím si, že můžeme komentovat i některé negativní jevy, které vidíme v politice potravin okolo sebe. Například ty dlouhé řetězce a stále delší eh, eh, řetězce mezi polem a mezi stolem spotřebitele. Jsou tam různí zprostředkovatele a najednou se ty produkty příliš vzdalují těm producentům. Eh, také se používají různá chemická aditiva. A výsledkem, jak si dokážeme představit, je nakonec negativní dopad na zdraví lidí. Nechceme však, aby se příliš zasahovalo do každodenních eh, voleb, která činí naše občané. Ehm, neznamená to, že bychom neměli dělat více na místní, regionální i vnitrostátní úrovni. Musíme zaručit to, že zde budou nezávadné dobré potraviny a že všichni si mohou na obalech přečíst eh, informace o potravinách a ujistit se, že tyto potraviny takové opravdu jsou. Doufám, že to stanovisko, které schválíme, jde tímto směrem. Děkuji. Děkuji. Ještě mám na seznamu čtyři řečníky, pan Pobrly paní Sakredajos, paní Carson a pan Abramavičius. Takže nejprve paní Berky Sakre, ta bude mít tři minuty a ostatní pouze jednu minutu. Poprosím vás, abyste omezili svou řečnickou dobu. A pak ještě pan Vansta. Dobře, takže Teď tedy to druhé stanovisko. Spravodajkou je paní Birgita Sakredeus a vaše stanovisko se týká integrace, spolupráce a výsledků systému zdravotní péče, ale pan komisař se k tomu také vyjádří i obecně. Takže teď má slovo paní Birgita Sakredeus. Děkuji, pane předsedo. Později eh, dnes odpoledne se budeme věnovat zprávě, kterou komise sepsala o e, stavu veřejného zdraví v Evropě. A já bych nejprve chtěla říci, že jsem velice vděčná za to, že Evropská komise přišla s tímto projektem, abychom se vůbec podívali na to, jak vypadá zdraví občanů v Evropské unii. Ve výboru regionu se domníváme, že je to velice důležitá práce, kterou komise učinila tomto stanovisku zjišťujeme, že problémem jsou hlavně chronické onemocnění a že chronická onemocnění velice zatěžují naše zdravotnické systémy. Takže musíme učinit něco, co tuto situaci zvrátí, aby náklady ve zdravotnictví byly efektivnější. Musíme brát také v úvahu to, že populace v Evropě stárne musí, v tom stanovisku se hovoří o tom, že zapotřebí eh, být aktivnější v oblasti prevence. No a pokud chceme hovořit o prevenci, tak tam nezbytně patří i potraviny a to, jak eh, jakou mají lidé výživu. Musíme hovořit i, s, pardon, musíme bojovat i s kouřením a s nadváhou, protože Evropa, Evropané tloustnou a zejména naše děti jsou stále, mají stále větší nadváhu. E, politik, politici by měli dělat mnohem více v oblasti prevence. Mě by zajímalo, co ještě sám e, pan komisař může k tomu dodat, co chtějí dělat na té celoevropské úrovni, abychom se postarali o to, že zde nebude takový problém nadváha v Evropě. Děkuji, nyní pan Pobodl, jedna minuta. Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že v oblasti potravin je třeba zavést důkladné označování. Z označení musí být jasné, jaké je složení potraviny a musí to být srozumitelné pro spotřebitele. Zároveň je třeba na etiketách uvádět také ekologickou stopu. Nemám příliš času, proto jsem chtěl uvést jen tento příklad. V posledních letech jsme svědky toho, že nadnárodní koncerny v některých členských státech EU prodávají potraviny horší kvality. Bohužel se nám to stává stále častěji. Nedá se ale říct, že by produkty multinárodních firm byly vyšší kvality. Je to spíše naopak. Nadnárodní firmy využívají své velikosti k tomu, aby jaksi utlačovali menší a střední podniky v daném státě, staví je do horší situace. Musíme proti tomu jednoznačně zakročit a musíme posílit místní hospodářství nejen slovy, ale také činy. Děkuji. Prosím, paní Carson. Nehlásí se? Dobrá, prosím, pan Abramovičius. Děkuji, budu hovořit litevsky. Vážený pane komisaři, jsem velice rád, že jste mezi nás přišel. Srdečně vás tady vítám na plenárním zasedání výboru regionů. Chci vám poděkovat za návštěvu a děkuji také za prezentaci plánovaných prací komise v uvedené oblasti. Z diskuze jasně vyplývá, že místní a regionální samozprávy věnují velkou pozornost tomuto tématu. Můžeme komisi pomoci uvést všechna ta rozhodnutí do praxe na regionálním a vnitrostátním měřítku. Zdravý životní styl, vše, co souvisí s potravinami, to jsou témata, která mají obzvlášť velký význam pro nás všechny. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Děkuji a prosím panu Wansta. Ansa. Děkuji. Vážený pane předsedo, Přítomnost pana komisaře pro otázky zdraví je pro mě velkým potěšením. Zdůrazňuje, jak důležité téma to je. Chci také srdečně poděkovat za opravdu přesvědčivou prezentaci a angažovaná vystoupení. Já jsem se vždy zabýval tímto tématem na vědecké rovině. Byl jsem zapojen do Evropského centra zemědělsko-ekologického centra, ale nejsem úplně přesvědčen tím, že se stále propagují herbicidy, fungicidy a nitráty, které ovšem nemají tolik účinky na potravinu, ale spíše na životní prostředí. Jsou zátěží pro životní prostředí a není to udržitelný přístup k, není to udržitelný přístup k výrobní politice. A některé oblasti zemědělství nejsou ani myslitelné bez antibiotik s vedlejšími účinky. Chci poděkovat panu Kompačerovi za výborné stanovisko. Vyzdvihuje související oblasti produkce a je potřeba tedy se zasadit v tomto smyslu o rozvoj venkova a také tvorbu pracovních míst v těchto oblastech. Chci velmi poděkovat. Děkuji také za pozměňovací návrhy, které ještě přispívají ke zlepšení tohoto stanoviska. Děkuji a na závěr paní Bogdin. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pane zpravodaji, Děkuji, že se věnujete tomuto tématu. Chtěla bych se ještě vrátit k otázce plýtvání potravinami. Samozřejmě jsme proti plýtvání potravinami a přáli bychom si dokonce i nulové odpady v této oblasti. Můžeme usilovat o prevenci, aby občané lépe třídili, lépe nakupovali, lépe spotřebovávali a dokázali znovu využít to, co zbude. Ale zároveň je tu potravinová bezpečnost – a k tomu jsou určena pravidla, která naopak vedou k plítvání potravinami. Mám na mysli konkrétně pravidlo, pravidla, kterými se řídí jídelny, restaurace, menzy a podobně. V důsledku těchto pravidel je potřeba vyhodit potraviny, které byly připraveny, ale nebyly skonzumovány. Takže je tu určitý rozpor je třeba, aby pravidla umožňovala, aby nevznikalo tolik odpadů v oblasti potravin. Dobrá, děkuji vám. A abychom tu zajistili rovné příležitosti, dám slovo ještě panu Skoresovi, vy jste nyní posledním řečníkem. Děkuji. Pane předsedo, hovoříme tu o nesmírně důležitém tématu. Tématu, které se týká každého jednoho z nás. Všichni dobře známe toto téma. Mám tedy v souvislosti s tím otázku. V jaké míře se kontrolují ty potraviny, které jsou určeny občanům, musí být tedy bezpečné, ale nechceme tu mít nějakou umělou výživu. Ano, děkuji. A nyní tedy předám slovo panu komisaři, komisaři pane Andru Kajtisi, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem velice rád, že jsem si vás mohl vyslechnout. V podstatě vaše vystoupení se držela v jedné rovině. Byla na stejné vlně. Velmi děkuji za tyto příspěvky. Plně souhlasím s vašimi připomínkami a návrhy ale chtěl bych vyzdvihnout jednu důležitou věc. Kolegové z EKR představili názor, že zdraví musí být na vnitrostátní rovině. Chci vás upozornit na definici zdraví. To je definice, kterou zveřejnila VHO. Zdraví je sociální, mentální a fyzické blaho a tak dále systém zdravotnictví je samozřejmě v rukou členského státu. O tom není pochyb. Ale tady mluvíme o zdraví jako takovém, o jednotném trhu, o potravinách, o produkci. Někteří mluvili o přesunech produkce, eh, o tom, že do některých členských států směřují potraviny s vysokým podílem tuku či cukru. Je potřeba to upravit jenom na národní úrovni? Problémy veřejného zdraví jsou nadnárodní povahy dokonce globální povahy. Takže prosím, nesměšujme tu zdravotní péči a systém s rozumnými zdravotními a potravinářskými politikami, které úzce souvisí se společnou zemědělskou politikou, s otázkami životního prostředí, s rozvojovými cíly milénia, úzce souvisí s celou řadou dalších věcí, které jsou přeshraniční povahy. Je třeba pochopit, že zdraví je vlastně blaho jednotlivce a má to mnohé determinanty, sociální, ekonomické a další. Má to určující faktory v životním prostředí a podobně. Jak to ošetřit bez vzájemné spolupráce? Nedá se nahlížet na zdravotní problémy pouze z úzkého pohledu zdravotního systému. Chceme-li mít dobré zdroje, je potřeba mít celoevropský přístup. Celoevropský přístup ke společné zemědělské politice, k tomu, jak omezit užívání pesticidů a tak dále. Jak zachovat životní prostředí, jak ochránit naše vodní zdroje, energetické zdroje a tak dále. Proč jsme představili oběhovou ekonomiku a v tomto kontextu problém plítvání potravinami? Protože je to celoevropský problém. A samozřejmě dobře víte, že mnoho nástrojů je v rukou regionů, měst, obcí na národní rovině, ale také vytváříme celoevropskou přidanou hodnotu, když mluvíme o zdraví. Chci velmi poděkovat za to, že jste zmínili také naši zprávu eh, Health at a Glance. Jde o pohled na situaci zdraví v EU. Zmínili jste také obezitu u dětí. Včera se konala na Maltě eh, neformální rada ministrů pro zdravotnictví a bylo to skutečně výborné zasedání. Obezita dětí byla zmíněna jako prvořadý problém. Jakými nástroji je třeba to řešit? Uvědomujeme si, že na děti se zaměřuje agresivní reklama. Jsou to marketingové otázky. Jak projednávat problém na rovině zdanění, obzvlášť když máme minimální daň na cukr, minimální spotřební daň na alkohol nebo tabák. Tady je potřeba spojit síly a společně vytvářet zdravější Evropu. Ano, potřebujeme sociální Evropu, ale potřebujeme také zdravou Evropu. Konkrétně tu hovořím o definici VHO. Nemluvím o nemocích, nákazách, chorobách a podobně. Musíme pochopit, jak lidi uchovat v co nejlepším zdraví, co nejdéle. K tomu potřebujeme společnou politiku výživy. A s tím samozřejmě souvisí potraviny, plýtvání potravinami a tak dále. Jsem profesí lékař, já velice dobře vím, o čem mluvím. A jsem také velmi rád, že tu vzniká celá řada iniciativ. Ano, máme diskutovat o konkrétních věcech, o řízení v oblasti plýtvání s potravinami. Představíme metodický rámec. Příště budeme už mít něco konkrétního, nějaký další plán na postup a chci také s vámi jednat o opravdové metodice, jak zvládat plýtvání potravinami a omezit plítvání potravinami v celém řetězci, vidlí po vidličku. A zároveň je to součást politiky. Zároveň jste mluvili o udržitelnosti potravin, potravinářství. Ano, dnes máme společnou potravinářskou politiku, společnou zemědělskou politiku jsme svědky plítvání potravinami, ale chybí nám výživová politika v EU. Podívejme se na to, jak těžké je implementovat návrhy Evropské komise k poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol. My to financujeme a chceme, abyste vy na místní úrovni byli velmi aktivní a využívali tyto nástroje, protože jde o děti, jde o školy, jde o nemocnice, jde o možnost nabídnout čerstvé potraviny a samozřejmě tím také podpořit místní producenty. Včera jsme také diskutovali o změnách v oblasti veřejných zakázek. Jak změnit tato pravidla, aby místní a regionální samozprávy a vlády členských států mohly nakupovat čerstvé potraviny které byly vyrobeny v daném místě. Jde o místní podnik a jejich podporu, jde o podporu místních zemědělců, jde o to, abychom měli možnost pomoci místním komunitám, aby mohli žít a prosperovat. Jsem velmi vděčný za předložené návrhy a náměty. Budu rád pokračovat v této spolupráci. Samozřejmě obecně řečeno, je mi jasné, že plníme svou povinnost, řešíme tuto situaci, budeme se věnovat trhům, budeme se věnovat pravidlům, jak zabránit plítvání potravinami. Budeme se také zabývat našimi podniky, byrokracií, kterou musí řešit a tak dále. Samozřejmě děkuji také za pozvání navštívit Dánsko. Byl jsem v Kodani, tam jsem navštívil skvělou školu. Děti se tam učí chápat, co to znamená zdravé potraviny, jak vyrábět a připravovat zdravé potraviny. Viděl jsem tam skvělý příklad a děkuji také za pozvání podívat se na inovace. Vítám projekty v Helsinkách, v Nizozemsku, na Maltě, v Itálii, protože cestuji hodně. A tím pádem také vidím možnosti, jak povzbudit naše města a obce, aby měli na zřeteli osvědčené postupy. Přeji také litevským přátelům mnoho úspěchů v boji proti plítvání. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Uh, a dovolte, abych dal příklad naší kantiny. Máme tady několik novinářů, kteří mohou zanalizovat a podívat se na to, jak provozujeme ty osvědčené postupy proti tedy plítvání odporu. Nevyjadřuji se kvalitě, ke kvalitě jídla tedy. Um, uh, uh, Dobře, pojďme tedy rychle projít stanoviska. První stanovisko Arna Kompačera týkající se politiky v oblasti potravin. Bylo to výborně představeno, takže já si myslím, že můžeme okamžitě přejít k hlasování. Very briefly. Velmi stručně, ano, pane zpravodaji. Ich habe meine Zeit. Já už jsem více než dost vyčerpal svůj čas, ale velice stručně. Dovolte mi, abych, se, abych velice poděkoval panu profesoru Depiku a dalším, kteří spolupracovali na tomto stanovisku. Rád bych oslovil ty tři pozměňovací návrhy, které všechny slouží k tomu, aby stanovisko bylo ještě vylepšeno. Zejména se to týká pilotních projektů. To jsme vypracovali společně. Je velice významné, aby byl proveden pilotní projekt, protože existuje již po, taková politika přístupu zatím ještě neexistuje. Proto jsme navrhli, aby ve spolupráci s Evropským parlamentem jsme podpořili jako výbor regionu pilotní projekt, který by někde v Evropě mohl také ukázat, jak to musí být konkrétně realizováno. Jinak bych řekl, že ke stanovisku bylo víceméně vše řečeno, jenom ještě to jedno Máte to vlastně obsaženo, protože se jedná o pohodu a zdraví, o celostní přístup, jak již řekl pan komisář. Děkuji všem, kteří spolupracovali na tomto stanovisku. Děkuji mnohokrát a nyní přejdeme k hlasování nebo velice krátký příspěvek k pozměňovacím návrhům. Ano, co se týče tohoto stanoviska, je třeba, abychom měli více synergií mezi univerzitami, organizacemi na výrobu potravin a ekologickými organizacemi. My máme u nás výbor pro Eh, vývoj zdravých potravin a v záležitosti s tím také celoživotní vzdělávání v této oblasti eh, za spolupráce mm, se zdravotnickými organizacemi v tomto programu je tady celá řada iniciativ. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. A pojďme přejít k hlasování. Máme tady ty tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo jedna, pan zpravodaj je pro. Kdo je pro, zdvihněte prosím ruce. Děkuji, kdo je proti. Nikdo, takže schváleno. Pozměňovací návrh číslo dvě, pan zpravodaj je pro. Prosím, zdvihněte ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Většina je pro, takže to bylo schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Pan zpravoda je pro. Kdo je pro, zvedněte ruce. Děkuji vám proti. Nikdo, takže to bylo schváleno. A nyní celé stanovisko, jak bylo pozměněno. Thank you against. Děkuji mnohokrát pro, proti nikdo, takže to bylo schváleno. Eh, zdržel se někdo hlasování? Ne, jednomyslně, takže srdečně blahopřeji panu zpravodaji. A nyní uděláme změnu v našem programu a nejprve dáme slovo panu Barnierovi, který dorazil, a protože má velice nabitý program, tak ho zde srdečně vítám a rovnou přejdeme k té diskusi v souvislosti s Brexitem. All right, uh... Takže pojďme pokračovat v našem zasedání. Nejprve eh, mi dovolte, abych krátce představil pana Barniera, abych mu poděkoval za to, že pozval naš, přijal naše pozvání na naše plenární zasedání. Měli jsme velice dobrou diskusi eh, na konferenci předsedů. Ehm, a účel vaší návštěvy dnes je, abyste se s námi podělil s předsednictvím výboru, s představiteli radnic, z regionálních a lokálních orgánů, jak to bude vypadat mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. My jsme opakovaně prohlásili, že respektujeme rozhodnutí většiny mm, občanů Spojeného království, ale na druhé straně si všichni uvědomujeme, že to sebou nese riziko stability pro budoucí generace. Pane Barnieri, jistě víte, že vaší úlohou je odborně a technicky doprovázet vyjednávání mm, e, důsledku Evropské unie a Brexitu, protože to se nedotkne jenom tisíce papí- eh, stránek evropské legislativy, ale jistě se to dotkne spousty obyvatel, kdo žijí ve městech a ve vesnicích, jak ve Spojeném království, tak v dalších 27 členských státech. Odpovědnost Evropské unie je zachovat svou jednotu a právo práva všech občanů. To musí být skutečně uh, zásadní starost v tomto vyjednávání, jak zachránit také fungování společenství a politik i dnes. Eh, lídři političtí přecházející ze všech 28 států s vámi chtějí si vyměňovat názor, jaký dopad to bude mít na města, na vesnici a to se týká nejenom přeshraničních oblastí, ale také těch, kteří pracují a obchodují v nejrůznějších eh, členských státech. Pane Barnier, když se podíváme zpět na vaši kariéru, tak si velice mm, uvědomujeme vaši pozitivní roli při spolupráci s lokální a regionální úrovní a také eh, víme, že regionální parlamenty se budou účastnit podepisování příslušných dohod. Naše instituce bude rovněž zohledněna v usnesení, které má být schváleno zítra, kde jsou obsažena stanoviska k možnému řešení nastávajícího procesu na základě návrhů z lokální a regionální úrovně. A možná, že některé tyto návrhy byste vy mohl přezvít do svého vyjednávání. Když vám předám slovo, dovolte, abych vás ujistil o tom, co jsem vám řekl již v lednu a co jsem řekl v lednu eh, našim přátelům z Velké Británie. Znamená-li Brexit, Brexit, Evropská unie stále ještě znamená Evropská unie. To znamená, že bychom rozhodně neměli snižovat či rozmělňovat to, čeho jsme dosáhli, abychom prostě pouze hleděli na vlastní státy. A věřím, že nejlepší cestou, jak hájit naše národní, regionální a lokální zájmy, je spolupracovat na základě společných hodnot. To je to, co jsme dělali, děláme a vždycky budeme dělat. Zůstaneme jednotně a musíme využít tuto krizi a přetvořit ji do příležitosti pro další nastávající léta. A my ve výboru regionu jsme ochotni a připraveni přispívat k reformám pro zlepšení práce Evropy pro blaho jejich občanů. Přejeme vám hodně úspěchů pro vaše vyjednávání eh, ve jménu všech evropských občanů a pro jejich blaho. Prosím, máte slovo. Uh Merci, monsieur. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Přeji krásný dobrý den každé z vás a každému z vás, páni starostové, paní starostky, vážení členové výboru regionu. Jsem velice šťasten, že zde jsem s vámi a proto vám děkuji, pane předsedo, za vaše pozvání abych se s vámi podělil o záležitosti mimořádného významu při vyjednávání Brexitu. Já jsem francouz a je to poprvé, co veřejně eh, od listopadu hovořím o této záležitosti. Možná mi dovolíte, abych také vyjádřil svou solidaritu a před vámi bych rád vyjádřil své, eh, také, že v Londýně dochází k závažným akcím před parlamentem. Došlo k nějakému ohrožení, kde jsou i oběti. Eh, neznáme zatím povahu těch událostí, povahu toho incidentu, který tam nastal ale eh, v tomto okamžiku tedy neznáme podrobnosti, ale chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s orgánům a občanům Spojeného království. Pane předsedo, dámy a pánové, už 44 let Evropská unie a Spojené království sdíleli společný projekt. 44 let jsme společně vytvářeli jednotný trh Eh, odstraňovali jsme hranice mezi námi, stanovovali jsme společná pravidla pro užitek volného pohybu osob, zboží a služeb. Společně jsme vytvářeli evropské občanství, která se připojuje, přidává k národní Eh, mu občanství. Snažili jsme se vytvářet státy práva, míru, klidu a demokracie, eh, která je zásadní hodnotou evropské demokracie. Společně jsme pracovali na znovu sjednocení Evropy po pádu berlínské zdi a Spojené království se ukázalo velice pro to, aby otevřelo svůj trh a své hranice pro příslušníky ze zemí přistupujících do Evropské unie a angažovali jsme se společně v trvalém financování pro politiku soudržnosti mm, a vlastně ta se zejména týká vašeho výboru pro překonávání historických a územních nerovností mezi, na našem kontinentu. Tento společný projekt bude pokračovat, ale teď bez Spojeného království, protože taková byla vůle lidu, vůle většiny britských občanů opustit Evropskou unii a ta nás dovedla k této výjimečné situaci. Nyní víme, že Spojené království formálně stvrdí svůj záměr opustit Evropskou unii 29. března, čili během několika dnů. A tento formální akt rozjede či zahájí tedy období vyjednávání dvou let, 24 měsíců. Na základě tohoto formálního oznámení 27 šéfů státu a vlád, stejně tak jako předseda Tusk a Juncker, budou několik týdnů spolupracovat na vytvoření hlavních směrů, které já budu potřebovat pro to, abych mohl vedl tato vyjednávání. A já je povedu eh, za respektování eh, Rady Evropské unie, jejich pokynů a také za spolupráce s Evropským parlamentem, který dnes hostí vaši konferenci zde. Dámy a pánové, Brexit bude mít celá eh, významné dopady lidské, ekonomické, finanční, právní, sociální i politické. Je třeba si uvědomit, že ne, absence dohody by pro celý svět měla ještě závažnější dopad. Více než 40 milionů britských občanů a e, evropští, e, kteří žijí mimo Spojené království a řada občanů, kteří žijí v Británii z jiných států, by se odstla v obrovských potížích a v provizorních podmínkách a narušilo by to také hodnotové řetězce. Znovu zavedení hranic a celních kontrol by rozhodně ohrozilo výměnu zboží a mělo by to velice závažné důsledky i pro leteckou dopravu, zejména pro spoje, do tedy Spojeného království. A Spojené království se ze dne na zítřka odstlo jaksi za dveřmi. A mohl bych tady jmenovat celou řadu dalších příkladů. Spojené království samozřejmě eh, by eh, bylo velice těžce postiženo v případě nedohody. Dvě třetiny výměny zboží jsou zatím chráněny jednotným trhem a také dohodami o volném obchodu, které jsme uzavřeli my, Evropská unie, s více než 60 partnerskými státy. Unie, naše unie, bude také, eh, na naši unii to bude mít také dopad. Eh, protože teď budeme moci mít výhodu pouze 27 členských států združených v jednotném trhu. To ten scénář ne dohody, kdyby nedošlo k žádnému dílu, to není náš scénář. My chceme dosáhnout dohody, my chceme uspět. Chceme uspět nikoli proti britským občanům, ale s nimi a proto ve jménu 27 obklopen vyjednávacím týmem bych rád prohlásil naši vůli, že chceme dospět k dohodě se Spojeným královstvím a připravit cestu směrem k novému partnerství, kterou budeme se Spojeným královstvím budovat. A protože mám tady tu příležitost o tom hovořit, rád bych dnes hovořil o těch podmínkách, které povedou k úspěchu. Pane předsedo, dámy a pánové. První podmínka je jednotnost Evropské 27, která jde ruku v ruce s transparentností a veřejnou debatou. 1. října jsem se ujal funkce a hovořil jsem s vládami 27 evropských zemích. V posledních týdnech jsem se znovu vydal do všech těchto zemí, abych se setkal se zástupci vlády, s vnitrostátními parlamenty, s odbory a také s různými profesními organizacemi v těchto členských státech. Během této, tohoto období a i během celého vyjednávání budu samozřejmě úzce spolupracovat s Evropskou radou, s jejím předsedou Donaldem Tuskem, s radou, s Evropským parlamentem, panem Tajaným a se všemi orgány a institucemi Evropské unie. Z toho důvodu, pane předsedo Markulo, jsem i dnes zde mezi vámi ve výboru regionu, a protože už jsem s vámi častokrát spolupracoval na různých věcech, už když jsem byl komisařem eh, za, pro regionální politiku vy jste totiž hlasem regionů, měst, venkovských oblastí a zastupujete jejich rozmanitost. Jednotost nemusí znamenat uniformita, ale jednota je zásadní podmínkou, abychom dosáhli toho, čeho chceme během vyjednávání. Je to samozřejmě v našem vlastním zájmu, ale je to rovněž i v zájmu Spojeného království. A to bych chtěl zdůraznit i, našim, i vůči našim britským partnerům. Protože nakonec to bude tak, že budeme jako obě strany potřebovat, aby mm, v tom vyjednávání stála naproti Spojenému království jednotná Evropa. Myslím si, že nakonec bude Evropská unie ještě silnější, pokud bude vycházet z transparentnosti a veřejné debaty. A ještě jednou chci zdůraznit, že váš výbor regionů, jak vím, se aktivně do této veřejné debaty zapojí. Tato vyjednávání nemohou probíhat někde potají, za zavřenými dveřmi. Budeme e, vyjednávat otevřeným způsobem, transparentně, budeme všem vysvětlovat, e, jak jednání pokračují a i během těch eh, vyjednávání musíme objektivně vysvětlovat, co to znamená, když jedna země opustí Evropskou unii. Co to znamená pro tu samotnou zemi, která odchází, ale co to znamená i pro ostatní členské země. Vážené dámy, vážení pánové, musíme říkat pravdu a budeme našim občanům říkat pravdivé informace o tom, co vlastně sebou všechno Brexit ponese. Druhá podmínka, abychom dosáhli dohody, je eh, rozpílit veškeré pochybnosti a nejasnosti, které vyplynuly eh, z rozhodnutí Velké Británie odejít. V Evropské unii je asi 4,5 mm, eh, milionů Britů a mnoho Evropanů je také ve Velké Británii je důležité postarat se o to, jak budou tito lidé dále žít, protože třeba různí studenti z Evropské unie studují v Británii, br- brčtí eh, důchodci často žijí ve Španělsku. Jsou zde třeba otázky, jak to bude s lékaři a zdravotními sestrami, které eh, pocházejí z nějaké země Evropské unie a pracují eh, ve Spojeném království, jak to bude třeba naopak s britskými inženýry, nebo jak, jak to bude Ehm, s lidmi, kteří z ehm, Brity, kteří se rozhodli, že budou pracovat eh, v Berlíně, v Římě nebo ve Vídni. Eh, chápeme, že tito lidé, všichni tito lidé mají obavy z budoucnosti a musíme na to reagovat. Musíme jim zaručit jejich práva, a to i z dlouhodobého pohledu. To bude naší absolutní prioritou od samého prvopočátku těch vyjednávání. Naše heslo bude na prvním místě jsou občané. A z toho důvodu také vítám rozhodnutí ehm, komisařů mm, z dnešního dopoledne, mm, která se týká nové občanské iniciativy. Musí se to pojmout komplexně, jak je to zprávy eh, občanů, mm, jak je to zprávy na důchodové zabezpečení, jak je to zprávy třeba na sociální zabezpečení nebo eh, zprávy na vzdělání. Budeme se věnovat jednotlivě každému bodu a nezapomeneme ani na jedinou podrobnost. Už nyní spolupracujeme na, těch, na těchto věcech se všemi členskými státy. Bude to trvat určitě minimálně několik měsíců, ale je zde třeba odvést eh, seriózní eh, právnickou práci, budeme spolupracovat se Spodním královstvím a musíme být hotovi co nejdříve, abychom zaručili kontinuitu, reciprocitu a také zásadu nediskriminace. Aby naši občané kteří žijí ve Spojeném království, nebo aby Britové, kteří žijí v Evropské unii, netrpěli touto nejistotou. Trochu podobná nejistota panuje i u místních a regionálních eh, samozpráv, které neví, jak to bude s programy, které jsou v současnosti financovány z evropských rozpočtů. O kom hovoříme? O čem vlastně hovoříme? Máme zde Evropský sociální fond, který Eh, pomáhá svými 90 miliardami eur, mm, pomáhá často lidem, kteří mají nízké vzdělání a kteří mají největší problémy najít práci. Pak máme zde Evropský fond pro regionální rozvoj, který všichni velice dobře znáte. Tady jde asi o 200 miliard eur, které podporují regiony a města, která mají ekonomické problémy, také třeba mm, regiony, které jsou izolované, patří tam i ty nejvzdálenější regiony. Mm, jak to bude s těmi, kteří by chtěli využívat Junkrův plán, který eh, má dosáhnout eh, výše 315 miliard eur v investicích. A mm, jsou tam projekty, které mají třeba bojovat se změnou klimatu, třeba se má financovat um, oblast větrných elektráren v Belgie, ale také i energetika ve Spojeném království. Pak jsou to také ti, kteří získávají pomoc z vědeckých programů Horizontu 2020. Díky nimž byli mnozí příjemci pomoci schopni investovat 80 miliard eur do různých inovací, které nás mají eh, které nám mají pomoci proplout všemi těmi výstavami, které nás čekají. To všechno jsme vlastně připravovali a schvalovali v Evropské 28 a všechno jsme také společně financovali jako 28 a jak celá 28 z toho pak měla prospěch. Každá země musí splnit své závazky, které má vůči ostatním. Já to teď eh, řeknu, aby to bylo naprosto jasné. Pokud jedna země odejde z Evropské unie, tak eh, ji nikdo nebude nějak trestat nebo ji nějak pokutovat ale musíme si zkrátka vyřídit účty, vypořádat účty. Nejde o nic většího ani o nic menšího. Nebudeme rozhodně žádat Brity, aby platili za něco, eh, na čem se nepodíleli jako partneři při vyjednávání. Ale zároveň očekáváme, eh, že Spojené království bude plnit své závazky, k nímž se zavázalo. Takže jedná se o to, že se musíme vzájemně k sobě chovat odpovědně. Pane předsedo, já bych ještě rád něco řekl, že jeden z nejdůležitějších eh, mužů evropské historie, pan Winston Churchill, řekl, že cena za mm, dobré postavení je odpovědnost platí to jak pro Británii, tak to musí platit i pro nás. Třetí nejasnost, která se objevila po rozhodnutí Evropské unie, eh, pardon, která se eh, objevila po rozhodnutí Spojeného království odejít, se týká hranic. A zde mám na mysli zejména situaci na Irském ostrově. Máme zde mírový program, Evropská unie měla také svůj, svoji roli v podporování mírového eh, rozhovoru, eh, mírových pohovorů v Irsku a také eh, je tam velkopáteční dohoda. Z toho důvodu tomu budu klást velký důraz, aby to rozhodnutí Evropské eh, rozhodnutí Spojeného království odejít eh, nemělo žádné jiné dopady než pokračující dialog a mírovou, mírové uspořádání. Dámy a pánové, je tu ještě jedna podmínka a předpoklad úspěchu. Je třeba dělat věci po pořadě a mít jasné vyhlídky. Jde nám o vytvoření nových vztahů mezi EU a Spojeným královstvím a to na pevné bázi musí to být základ vzájemné důvěry. Předpokladem proto je dělat věci po pořadě. Nejprve se dohodnout o principech klidného vystoupení Spojeného království a pak v duchu důvěry budeme diskutovat o vzájemných vztazích do budoucna. Čím dříve se dohodneme na principech poklidného vystoupení, tím dříve budeme moci připravovat vzájemné vztahy do budoucna. Naopak, pokud neodstraníme nejistoty, pokud složitá témata budeme odkládat na později nebo až na samý konec, tak nám hrozí neúspěch. A tady opravdu pečlivě vážím slova. Ano, samozřejmě tu budou těžké chvíle, ale dámy a pánové, v rámci svého veřejného působení i v době, když jsem byl eh, předsedou místní samozprávy v Savojsku ve Francii, Vždycky jsem konstatoval, že překážky je jednodušší překonat, když máme určitou vizi, horizont, perspektivu a když ty problémy postavíme do tohoto kontextu. A to také chceme udělat v těchto jednáních. A to co nejdříve. Jaká je ta perspektiva? Jaké máme vyhlídky? Máme vyhlídky na nové partnerství mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Už příliš dlouho a vlastně od té doby, co jsem poprvé hlasoval ve volbách ve Francii, to bylo v roce 1972, eh, vlastně celou tu dobu jsme součástí evropské rodiny a zrovna v té době se také konalo referendum o přistoupení ve Spojeném království. Od té doby si uchovávám přesvědčení, že jsme nerozlučně spojení se Spojeným královstvím. Máme společné hodnoty, společné představy. Takže to partnerství sice ještě přímo nevyjednáváme, ale není příliš brzy na to, abychom nastínili jeho kontury. V rámci tohoto partnerství bude dohoda o volném obchodu a tu dojednáme, až na to přijde čas. Tato dohoda o volném obchodu nebude mít obdobu v ničem, co existuje dnes, takže na to se musíme dobře připravit. Spojené království se rozhodlo vystoupit z vnitřního trhu a celní unie. Za dva roky bude třetí zemí. Za dva roky bude mít status třetí země. V důsledku této volby bude Spojené království mechanicky v méně výhodné situaci než členský stát EU a nebude moci se z vnitřního trhu účastnit jen toho, co se mu líbí. Dámy a pánové, v historii EU nemáme precedens pro takovou dohodu o volném obchodu, protože až do posud všechny obchodní dohody, které EU uzavřela s více než šedesátkou třetích zemí, třeba s Jižní Koreou, nedávno s Kanadou, tedy všechno tyto, tyto dohody, které jsme uzavřeli, se pohybují v kontextu regulační konvergence. Brexit ale vytváří jinou situaci, protože dnes jsou naše pravidla zcela integrována se Spojeným královstvím už na začátku jednání. Takže nám teď nepůjde o regulační konvergenci, ale spíše půjde o to řešit možné riziko regulačního roz, eh, regulačního vzdálení, divergence, což nám může ublížit. Takže musíme, musíme být vdělí, musíme být pozorní, aby toto rozcházení pravidel nevedlo k regulačnímu dumpingu. Musíme být bdělí vlády, parlament, Evropský parlament, ale také parlamenty členských států a občanská společnost. Mám na mysli také zástupce obcí a regionů. Dámy a pánové, kdyby tomu bylo jinak, tato jednání by vedla k nepochopení a opozicím vůči dohodám o volném obchodu jako takovým. A připomínám, že tato dohoda o volném obchodu bude určitě smíšené povahy a bude třeba, aby ji ratifikovali vlády a parlamenty všech 27 členských států. Proto musíme předejít riziku regulačního dumpingu. Proto musíme zaručit spravedlivá pravidla hry, musíme zajistit, že budou účinně dodržována, musíme zajistit rovné podmínky. Takže je potřeba, aby ta společná hra měla pravidla. Dámy a pánové, souhlasím s tím, co nedávno řekla Teresa May nedávno se vyslovila pro odvážnou a ambiciozní dohodu o volném obchodu. Ano, můžeme, můžeme mít společné ambice. Ale pro nás, a to říkám jasně, tyto ambice jsou také v kontextu sociálních norem, fiskálních norem, environmentálních norem a v kontextu ochrany ochrany hodnot, na, kterým, na kterých nám právem záleží. Už jsem mluvil o tom, že máme společné hodnoty a zájmy se Spojeným královstvím. To výrazně přesahuje oblast obchodu. A jak jsem mluvil o ambicích, jde také o ambice v oblasti výzkumu, inovací, univerzit, laboratoří. I když regulační rámec financovaný na, v rámci naší současné spolupráce se do budoucna změní. Ale máme také společné ambice v bojích proti klimatickým změnám. Víc toho dosáhneme, když zůstaneme společně a společně budeme plnit závazky přijaté během pařížské konference. Máme také ambice v mezinárodní spolupráci v zájmu rozvoje. A to vůči našemu velkému sousednímu kontinentu, kterým je Afrika. Máme také společné ambice v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti, ať už je to boj proti terorismu, výměna informací, boj proti hybridním hrozbám nebo zachování kybernetické bezpečnosti. To dnes chci obzvlášť vyzvihnout. Mám na mysli oběti událostí v Londýně, mám na mysli oběti atentátů z loňského roku 22. března 2016 Mám na mysli oběti jiných atentátů a útoků v jiných částech světa. Máme také společné ambice v oblasti obrany. V této roli spojené, v této oblasti Spojené království vždy hrálo aktivní úlohu společně s dalšími členy NATO. A to bude jistě pokračovat. A máme tu také celou řadu iniciativ v evropské společné obrané bezpečnostní politice. To jsou ovšem ambice, které teď budou probíhat v rámci 27. v zájmu jejich vlastní obrany. Nedávno o tom hovořila eh, paní Mogherini. Dámy a pánové, musíme otevřít možnost bilaterální spolupráce se Spojeným královstvím, až k tomu nastane vhodná doba. Samozřejmě bezpečnost našich občanů je něco, o čem se nechceme handrkovat. Takže bezpečnost nemusí být kladena na váhy společně s obchodem a ekonomickými zájmy. Jakmile se dohodneme na obrysech tohoto nového partnerství, budeme moci identifikovat nezbytná přechodná, přechodná ujednání. Toto nové partnerství samozřejmě bude chtít čas, ať už jde o dohodu o volném obchodu nebo jakoukoliv jinou formu spolupráce. Proto bude potřeba mít určitá přechodná ujednání. Je příliš brzy na to, abychom to specifikovali, ale toto případné přechodné ujednání bude rozhodně zakotveno v evropském právu a související judikatuře. Jakékoliv takovéto přechodné ujednání bude jistě v čase omezené a v jakémkoliv kontextu neumožníme vnitřní trh jaksi na výběr. Dámy a pánové, abych to uzavřel, Chceme v těchto složitých jednáních uspět. To je náš cíl. Jsme důslední, jsme přátelští, ale nejsme naivní. A to nikdy. Pane předsedo, dnes jsem mluvil velice upřímně, aby všichni pochopili, jaké jsou podmínky úspěchu. Je třeba spolupracovat v rámci 27. vždy transparentně a vždy v rámci veřejné debaty. Co nejdříve je třeba odstranit nejistotu, ke které vedlo rozhodnutí Spojeného království odejít z EU. Jde o jistotu pro občany, pro podniky, pro naše hranice. Je třeba věci dělat po pořadě a uvést je do kontextu. Chceme zahájit tuto solidní debatu a diskutovat o našich budoucích vztazích se Spojeným královstvím. A když už to mluvím o budoucnosti v rámci 27 Musím zdůraznit ještě jednu věc. Čekají nás výzvy a ta budoucnost to není jenom Brexit. Máme před sebou víc. Naší prioritou je a bude posilovat a pokud je to třeba také reformovat Unii, abychom obstáli ve společných výzvách. Předseda Evropské komise zahájil tuto debatu, když nedávno zveřejnil Bílou knihu o budoucnosti Evropy. Pozítří se sejdou představitelé států a vlád v Římě, aby si připomněli 60. výročí našeho zakládajícího textu. Pane předsedo, i když tu máme krize, máme tu Brexit, máme tu mnohé problémy, výročí římských smluv nesmí být příležitostí k defenzivním přístupům a nostalgii musí to být moment pro nový start 27. pro Unii a pro vzájemnou spolupráci. Děkuji. Um, thank you. Thank Děkuji. Uh, brilliant. Děkuji vám mnohokrát a teď už tady mám 14 žádostí o příspěvky ze strany členů, takže já musím být velice přísný co do dodržování času. Prosím, buďte kratší, než jste byli předtím. Pojďme tedy dát slovo těmto příspěvkům a potom dáme příležitost panu Barnieru. Takže nejprve Michael Murphy z EPP, prosím, máte slovo. Ve jméno skupiny EPP bych vám chtěl, pane Barniere, velice poděkovat, že jste dnes k nám přišel. Doufám, že dnešní diskuse se může stát součástí pokračujícího dialogu. Jako Evropan já velice hluboce lituji rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii. Avšak po dlouhém období spekulací nyní vstupujeme do období hledání řešení která potřebujeme pro vyřešení výzvy Brexitu, která, které existuje jak před Spojeným královstvím, tak před Evropou. Je třeba dospět rychle a přímo k rozhodnutím, které budou mít dopad na lokální a regionální úrovně. Já jsem z regionu v Irsku s velmi silným agropotravinářským komplexem a lidé se obávají budoucnosti zemědělsko-potravinářský komplex v mém regionu je velice vystaven výsledkům Brexitu, který omezuje obchod. Eh, irské procento vývozu je skoro pětkrát vyšší do Spojeného království Británie než eh, z Evropy. Eh, pane Barniere, to, co jste řekl, Eh, že některé státy budou v horší pozici než Spojené království. Je třeba, abychom vytvořili jasná pravidla, která by se neomezovala pouze na irský zemědělsko-potravinářský komplex, který může být velice zasažen. Já, jsem si, já si velice dobře uvědomuji situací v severním Irsku. My chceme nalézat řešení. My jsme součástí Spojeného království a máme 1,8 milionu obyvatel eh, kteří se cítí jak irskými, tak evropskými občany. Jedinečná pozice Irska ukazuje, že by byl ohrožen pokrokový proces a nechceme, aby tedy Brexit penalizoval naši zemi. Pane Barniere, jaké jsou vaše názory, co se týče eh, eh, rozšíření a eh, záchrany pokroku, kterého bylo dosaženo v naší zemi a podporovat dál naše vztahy. Bude Evropská unie spolupracovat s Irskem, aby se zabezpečilo, že nebude znovu existovat hranice protože celá řada bodů a projednávání Evropské unie bude záviset na výsledku Brexitu, ale je důležité, aby 27 členských států mělo pozitivní vizi, co se týče budoucnosti Spojeného království a abychom se zaměřili na prioritu, jako je hospodářský růst a eh, dostání výzvy migrace. Eh, stávající vyjednávání Eh, mě připomíná, že pesimista vidí potíže při každé příležitosti. My v EPP jsme optimisté a vidíme příležitost v každé potíži. Děkuji mnohokrát. Přesně tři minuty není Markus Stenz z Německa. Prosím. No, jestli se mi to podaří za tři minuty, zkusím to. Eh, nejprve samozřejmě chci vyjádřit solidaritu s oběťmi v Londýně, zejména v den, kdy si připomínáme roční výročí teroristického útoku v Bruselu. O tom musíme popřemýšlet, protože i to se nás dotýká pane Barniere, soft anebo hard. Jasné je, že nás čeká jedno z nejtvrdších vyjednávání, které jsme kdy jako Evropská unie vedli Eh, ale tady ta volba slov mi připravuje velké obavy eh, protože eh, prostě se zdá, jako by se jednalo pouze o obchodní zájmy, ale pro mě a pro mou frakci se jedná především o hodnoty a o onu mezilidskou hodnotu. 44 let členství Britské, Spojeného království v Evropské unii znamenalo zblížení lidí, Ehm, a to se týká především velké skupiny lidí, kteří v důvěře v Evropskou unii a její budoucnost využívali volného pohybu osob a teď buď jako občané EU jsou usazeni ve Velké Británii, anebo jako Britové žijí v našich zemích Evropské unie. Tito, práva těchto lidí a jejich rodin musí být respektována musí mít jasná pravidla. Eh, Sam jste řekl citizen first, občané na prvním místě a to je nesmírně důležitá premisa. A občané také vytvářeli obraz regionu. Samozřejmě v první řadě regionu hraničících se Spojeným královstvím Irsko, Severní Irsko, Kale, ale i jiné regiony měly obzvláštní přístup ke Spojenému království, například Severní Porní Vestfálsko, eh, k ním také náleží, protože vlastně bez Britu by vůbec tato země nevznikla a to je země, z níž pocházím. Důležitý však, důležité však je, a to je zcela rozhodující podle mého názoru, že na pozadí této zatím nevyjasněné situace eh, to, jsou podobná, to je podobná situace jako vyjednávání o citě a vlastně Brexit je podle mého názoru ještě těžší, protože tady máme co dočení s nesmírně komplexní záležitostí, ale tato vyjednávání musí ještě silněji zohlednit naše hodnoty. My vás také prosíme o to, aby do budoucna jste pohlížel na Brexit z regionální a lokální perspektivy. Prosím pěkně, nezavírejte zbytečně dveře a konejte podle zásady, že i po možném Brexitu nemůžeme eh, mít s jinými zeměmi nenáležícími do Evropské unie se Spojeným královstvím, i když už nebude součástí Evropské unie a proto jsme do našeho usnesení také toto zapracovali. Můžete potvrdit, a to mi způsobuje obavy, že článek 50 nebude zakazovat, aby členský stát opět nestáhl prohlášení o vystoupení, pakliže by se to nemělo používat jako určitý terik. Můžete nám tedy říci, že ještě nebude existovat další možnost, aby prostě tady existoval tento důvod pro takové trikové jednání. A teď zástupce Belgie na tři minuty. Pane předsedo, pane Barniere, Brexit je samozřejmě politickou, morální a lidskou porážkou a my se musíme postarat o to, aby to nebyla hospodářská a finanční porážka. A z tohoto pohledu nás velice těší vaše naprosto jasná slova, která jste právě pronesl. Existuje celá řada zásad, eh, kterých se musíme držet. Například, že dohoda o Brexitu nemůže být lepší než plné členství v Evropské unii že ty čtyři základní svobody vůbec nebudou moci být vyjednávány. Vy jste hovořil i, další, i o dalších zásadách. Já mám tři otázky, tři věci, které mi leží na srdci. Eh, britští občané, kteří chtějí zůstat součástí Evropské unie, jak můžeme vytvořit nějaká kreativní řešení? To jsou lidé, kteří se cítí nesmírně dotčeni, protože oni se součástí, jako oni se cítí naší součástí a přitom se musí od nás uh, oddělit. Eh, jak se bude nakládat s regionálními rozdíly. Některé regiony budou silněji zasaženy než jiné. Severní Irsko, tam se jistě nejedná pouze o hospodářské, ale také o bezpečnosti politické důsledky. Co dělat s tím? Eh, za druhé, rozpočet. Jak se můžeme postarat o to, aby běžící rozpočty zůstaly intaktní a jak naložíme s deficitem, který nám potom zůstane v rozpočtu dalším. Jak můžeme regionům a městům zaručit, že budeme mít dostatek prostředků? A potom ještě jedna organizace. Naše organizace, náš výbor regionů. To je provolání k vám všem. Musíme zůstat v kontaktu s regionální, lokální úrovní ve Skotsku, v Irsku, v Londýně, abychom společně s nimi hovořili o tom, jakým způsobem budeme moci do budoucna spolupracovat. A také myslím na Star Trek. Přeji vám hodně úspěchu ve vašem podnikání. Děkuji nyní pan Tony Bohanen za Evropskou alianci a zastupuje Skotsko ze Spojeného království. Prosím, maximálně dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane Barnier, já bych chtěl vystoupit eh, jménem své politické skupiny a chtěla jsem říct, abyste byl evropský přístup i vůči Skotsku. A přál bych i pro nás to, abychom i nadále mohli jako řádný člen přispívat k budoucnosti Evropy um, chtěli bychom dále šířit ty dobré věci, které pochází z Evropské unie, chceme dále spolupracovat s Evropskou unii, chceme se chovat dobře jak k občanům, tak i k místním samozprávám. Je důležité, aby lidé měli i nadále možnost pracovat a studovat eh, v Evropské unii. Evropská unie je pro Skoty, mm, přináší mnoho dobrého. Chceme se také účastnit této diskuse jako řádný člen. To dnes zažíváme neobvyklé časy, a chci říci, že 62% Skotů eh, se vyjádřilo v tom smyslu, že chtějí zůstat ve, v Evropské unii. A například u nás to bylo dokonce 74%. Eh, Svaz eh, skotských regionů také vyjadřuje, že si přejeme, že všechny místní orgány budou i nadále spolupracovat se svými evropskými protěžky. Dnes se nacházíme na okraji určitého srázu. Očekává se, že po aktivaci článku 50 může být ohroženo velké množství pracovních míst pro Skoty a že to vlastně způsobí i pokles v HDP. Chceme, eh, aby to nemělo negativní dopady, zejména na tu místní úroveň. Jak už bylo řečeno, Chceme podpořit práva našich občanů na mobilitu, chceme mm, nadále udržovat naše zemědělství, rybářství, zemědělskou politiku, eh, boj se změnou klimatu, cíle COP21. Skotsko je evropskou zemí, potřebujeme, aby nás Evropa podporovala, protože budeme také stát před demokratickými výzvami. Těšíme se i nadále na pokračující dialog. Děkuji nyní paní Judith Wallis za frakce EKR ze Spojeného království, prosím. No děkuji, já bych ráda vystoupila za frakci EKR. Vítám vás, pane Barniere, ve výboru regionu jménem naší frakce. Odchod eh, Spojeného království z EU bude mít eh, lega, místní a regionální dopad a já se na to chci podívat z pohledu místního. Chtěla bych, aby tato jednání se zabývaly i místní a regionální samozprávou, aby eh, se aby poskytly fakta, která pak eh, obohatí ta vyjednávání, by to nakonec bylo dobré pro obě strany. Eh, má to ekonomické, ehm, politické i sociální dopady. Všechny naše zájmy jsou propojené s Evropskou unii a nechceme, aby nikdo z té dohody vyšel jako ten, kdo prohrál. Frakce EKR je zapojena do dialogu s jednotlivými um, s jednotlivými úrovněmi už od té doby, kdy došlo k referendu a i když nakonec eh, se rozhodlo o Brexitu, Brexitu chceme i nadále spolupracovat se s těmi 27 členskými státy. Budou zde jak společné zájmy, tak i společné výzvy, před nimiž stojí místní a regionální samozprávy, jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Takže chceme eh, brát v úvahu to, že celá budoucnost Evropy bude záležet i na schopnosti spolupracovat Eh, spolupráce Evropské unie i s těmi částmi světa, které už nejsou součástí Evropské unie. Musíme spolupracovat, aby zde byla společná prosperita, například eh, odolnost vůči katastrofám, eh, boj s odpady, také boj s terorismem. Dnes si také připomínáme ty teroristické útoky z loňského roku a i ty dnešní teroristické útoky, nebo ty dnešní útoky, které se dějí v Londýně. Vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii jsou pro nás velice důležité a o tom také hovoří článek 8. Mm, po Brexitu to neznamená, že, Evropská, že Spojené království se bude izolovat. Naopak, chceme i nadále udržovat vztahy s evropskými zeměmi i s dalšími zeměmi světa a domníváme se, že to všechno přinese vzájemný prospěch pro naše občany. Doufáme, že všechna ta vyjednávání budou probíhat hladce. Děkuji. A nyní ještě za britskou delegaci pan Hač na dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane Barniere. Děkuji, že jste mi také dovolili, abych se ujal slova jménem Spojeného království. Budu hovořit za Anglii, Wales, Skotsko i Severní Irsko a její svazy regionů a nižších samozprávných svazků. Chci říci, že s, pan Barnier se setkával s britskými zástupci, což bylo důležité pro začátek celého dialogu. Také bych chtěla říci, že klademe velký důraz na to, aby e, ty nižší samozprávné celky nadále spolupracovaly se svými protěžky v Evropské 27. A chceme také, aby byl i nadále volný obchod e, s Evropskou unii. Potřebujeme stále udržovat ekonomické, sociální a další svazky s Evropskou unii, protože také mm, naši zemědělci chtějí dále volně vyvážet, naši bankéři s vámi chtějí spolupracovat, naši mladí lidé chtějí do Evropské unie jezdit třeba studovat na kvalitní univerzity a mm, také e, například e, chceme uchovat i ten přístup ke zdravotní péči. Mm, Vláda se tomu bude všemu věnovat a máme tři takové hlavní principy. Za prvé, musí dojít k přesunu eh, k transferu pravomocí eh, na nižší úroveň podle zásady subsidiarity. Za druhé, místní a regionální orgány musí mít nové pravomoci podle místních potřeb. A za třetí, musí tam být také větší fiskální autonomie, pro místní samozprávy ve Spojeném království. Eh, pane Barniere, my také doufáme, že se budete podílet na tom, že i tedy britské místní a regionální samozprávné orgány budou i nadále těžit se z vzájemné spolupráce. Chceme i nadále eh, spolupracovat na programech, jako je Interreg, Horizon 2020, Erasmus a tak dále. A ještě se chci říct, že se těším na další soustavnou a strukturovanou spolupráci s Evropskou unii a jejím příslušnými orgány. Eh, já se omlouvám, říká pan předseda, ale není dost času, takže vás přerušuji. Ještě pan Alves Cordiero na jednu minutu. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane Barniere, já jsem eh, teď předsedou Evropského seskupení pro územní spolupráci a v tomto kontextu um, zastupuje Azory. A dovolte mi jednu otázku. Do jaké míry a za jakých podmínek se bude jednat o dopadu Brexitu na některé regiony Evropy? protože na některé regiony to bude mít dopad větší, na jiné menší. Jak to budete brát v úvahu a jak se tím chcete zabývat při své práci? Pak chci ještě říct, jak to bude s dopady na evropský rozpočet, protože to je další oblast, která vzbuzuje obavy. Podíváme-li se na skutečnost, že někteří mohou eh, mít výhody z této situace, Může se to také týkat třeba politiky soudržnosti. Děkuji ještě paní Doreen Duhond, která také chce položit otázku. Jedna minuta, prosím. Já se omlouvám, pane předsedo, já eh, jsem vůbec nevěděla, že jsem na tom seznamu, takže nemám připravený žádný dotaz. Dobře, tak a nyní paní Marie Freehill. Děkuji za slovo. Vážený pane Barnier, děkujeme, že jste přišel do výboru regionu. Mám pouze jednu minutu, takže přejdu rovnou k věci. Usnesení výboru regionu uznává, že Evropská unie hraje velkou roli v mírovém procesu s, na Irském ostrově, nejenom díky programu Peace a programu Interreg, ale spíše tím, že se vlastně zlepšuje spolupráce a také spolupráce na té místní e, úrovni. Je tedy naprosto zásadní, aby tato práce a toto úsilí pokračovalo i v budoucnu. Já jsem velice ráda, pane Barniere, že jste konkrétně zmínil Severní Irsko a Irsko. A je tedy důležité se na tím zamyslet. Nemusíme ani tak dlouho vzpomínat, e, abychom e, věděli, kdy, jak to vlastně bylo s tou situací a s těmi hranicemi a že vlastně nechceme ty tvrdé hranice. Je tedy důležité, aby obě strany při těch jednáních se zdržely jakýchkoliv opatření, která by narušila to citlivé, to citlivou eh, dohodu z eh, velkopáteční dohody. Thank you, Mr. President. Dear Mr. Barnier, as... Děkuji. Um, já zastupuji také jednu oblast, která je blízko irské hranice. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Mám tři věci, které chci říct. Evropská unie se chovala dobře ke svým eh, členům a zejména k Irsku. A chci říct si naprosto jasně, že věřím, že Irsko i nadále zůstane členem Evropské unie. Musíme spolupracovat ruku v ruce a ne každý zvlášť. Eh, myslím si, že i Evropská unie byla velice nápomocná celému mírovému procesu v Irsku. Ještě chci říci, že občané jak Severního Irska, tak Irské republiky mají obavy z budoucnosti. Obávají se, že se to všechno odrazí v jejich každodenním životě. Musíme eh, zaručit to, že se nebude opakovat to, co se dělo v minulosti, jinak by to mělo naprosto devastující následky. Je důležité, aby ta budoucnost se týkala celého irského ostrova. Ten dopad eh, Brexitu bude v každém členském státu trochu jiný, ale myslím si, že by to nemělo být tak, že právě ty nejhorší dopady mm, to bude mít na určité regiony. Měly byste být, měla byste být solidarita a měla byste být i nadále snaha o soudržnost. Ano, děkuji, solidarita, to je dobré slovo. Ještě zde mám seznam osmi jmen. Uh, uh, um, uh, uh Schaefer, Spiridon, uh, Spirido, Spiridon, Spirido, Spiridon Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close? Takže to je seznam. Četl jsem teď jména, která mám ještě na seznamu. Tam se zda mohu tento seznam již uzavřít. Dobře, takže uh, každý má pouze jednu minutu. Nejprve pan Kolomos. Děkuji. Jako předseda nizozemské delegace mám příspěvek, který bych rád přednesl. Díváme se na Brexit evropskýma očima, ale také ze sociálního a ekonomického pohledu jménem našich občanů. Existují velké rozdíly mezi evropskými regiony, pokud jde o to, jaké důsledky pro ně bude znamenat Brexit. Tady mluvím hlavně o západní Evropě, konkrétně Nizozemsko, zažije velké důsledky. To platí pro nizozemská města a regiony. Ano, Irsko bude velmi zasaženo, ale myslím, že také na Nizozemsko je potřeba dívat se takto. Občané těchto regionů nehlasovali pro Brexit, ale budou nést jeho důsledky. Nizozemská delegace je šokována možnými důsledky 17 miliard euro ročně. Takové mohou být náklady. Nizozemsko a Spojené království jsou důležitými obchodními partnery. Například eh, velké důsledky zaznamená přístavní oblast Rotterdamu. Já jsem starostou sousedního města Schedamu a sociálně ekonomické důsledky budou obrovské, to vám mohu říct. Prosím pana Barniera, aby toto téma zahrnul do jednání a aby nám po šesti měsících podal zprávu o pokroku. Děkuji, prosím, zastupce Spojeného království Birminghamu. Ano, děkuji. Myšeli, pokud to mohu říct takto osobně, naposledy, když jsme se sešli, pomohl jste mi otevřít Birminghamský úřad tady v Bruselu a to byl výraz naší dlouhodobé ambice pracovat v rámci EU. Samozřejmě tento úřad je stále otevřený. Zítřejší rezoluce, na které se doufám shodneme, jasně říká, že by dohoda eh, EU s jakoukoliv třetí zemí neměla být lepší než členství v EU. Myslím, že se na tom všichni shodneme, ale také je třeba to chápat na druhé straně Lamanšského průlivu. Musí to chápat Spojené království, vláda a občané. Jak ale se přibližujeme k článku 50, jsem velmi pesimistický. Včera v Timesech jsme měli další případ tzv. fake news, kdy se říkalo, že ten rozvod z EU bude omezen na 3 miliardy a že Spojené království nemá žádnou povinnost přispívat e, zaplatit nějakou finanční kompenzaci EU po Brexitu. Je potřeba dát na to pozor, až, připra- až budou připraveny pokyny, protože veřejná debata musí být transparentní, aby i občané Spojeného království pochopili, co je čeká v Brexitu. Děkuji, prosím, Michel Šefer, Alde, Nizozemsko. Děkuji. Děkuji panu Barnierovi za to, že velmi upřímně a také velmi výmluvně promluvil o svém pohledu. A teď přejdu do nizozemštiny. Pracuji v místní samozprávě v Nizozemsku. Jsem odpovědný za programy Interreg a další Mluvil jste o tom, že žádný region nemůže být trestán, ale jak to bude s vývojem nákladů a podobně. Mám k tomu otázku. Ne, není tu riziko, že fond soutožnosti bude ovlivněn tímto vývojem? To by mohlo znamenat, že ekonomičtí aktéři různých regionů v EU budou platit za to, že Britové nedodržují pravidla. Děkuji. Prosím, pan Spiridon, Řecko. Děkuji, pane předsedo. Chci velmi poděkovat panu Barnierovi. Myslím, že je zjevné, že jsme tu v neprobádaných vodách. Neznáme přesné účinky, ale mnoho těch důsledků může dopadnout právě na regiony. Nechci opakovat, co už tu bylo řečeno, ale rád bych zdůraznil, že tu mám jasné priority. Pro mě není hlavní problém Brexit. Pro mě hlavní problém je, jak řešit ty důvody, kvůli kterým se Britové rozhodli pro Brexit. Přece jenom je tu silný populistický trend. A to společně s hospodářskou krizí a migračními problémy vedlo k tomu, že vznikl specifický nacionalismus, romano patriotismus. Tady musíme postupovat krok za krokem, aby občané cítili a byli přesvědčeni, že EU je na jejich straně. Musíme posílit naši soudržnost zasadit se o to, abychom měli společné politiky, které budou mít velkou podporu, budeme mít společnou vnější politiku, politiku obrany a také hospodářskou politiku. Děkuji, pan Agorastos ze Soluně, Řecko. Děkuji, pane předsedo. Pane Barniere, dámy a pánové, je samozřejmě velmi složité tyto otázky vyřešit, ale zároveň musíme postupovat rychle. Pokud budou jednání trvat, pokud si to povleče, bude ještě narůstat euroskepse. V podstatě o tom už kdysi dávno hovořil Perikles. Rozhodnutí musí mít bezprostřední dopady, jinak nám hrozí nebezpečí. Ano, systematicky tu panovalo jakési pokrytectví, ale vedlo to k tomu, že narostl euroskepticismus. Ale pokrytecký přístup k této situaci je velmi špatný. je potřeba, aby myšlenka Evropy, která je velmi ambiciózní, nebyla ohrožena. Neměli bychom připustit, aby se to ocitlo v muzeu vykopávek. Musíme se dobře organizovat ku prospěchu našich občanů, mluvit o pravé Evropě. Evropa potřebuje solidaritu, opravdovou solidaritu a respektování každého jednotlivce. Děkuji. Děkuji vám a prosím pan Sanchez Munas. Děkuji, pane předsedající Rád bych hovořil z andalusie. Jistě Andaluzie je regionem na jihu Jižní Evropy a na okraji je to region, nehledě na její okrajovou polohu, je to velice odpovědná region, využívající veškeré zdroje pro zlepšení života svých občanů. Ale rád bych vás požádal, pane Barniere, abyste také zohlednil, že existuje jiná pozemní hranice, a to je hranice s Gibraltarem a <coughs> Andaluzí. Je to hranice, kterou takřka 10 tisíc eh, andaluzských dělníků překračuje každý den. A, a v této pásmu eh, Gibraltar Andaluzie eh, je třeba zohlednit také dopady eh, případné dopady Brexitu, protože to je nesmírně důležité pro toto zóno, která už je postižena ekonomickou krizí a nezaměstnaností. Děkuji. Ještě Pan Hutchinson. Děkuji. Jmenuji se Hutchinson, jsem bruselský belgičan. Eh, moje rodina pochází z Británie a události kolem Brexitu se mě hluboce dotýkají. Děkuji vám za vaše prohlášení a doufám, že to, co jste nám řekl, vydrží do celého konce procesu, protože jsem si jist, že překážek bude mnoho. Jeden detail, nebo možná se to zdá být jako detail. Pracuji v bruselské vládě, věnuji se eh, vztahům s evropskými institucemi. Neměli bychom zapomenout na ty Brity, kteří pracují v evropských institucích a na jejich rodiny, protože teď zažívají paniku, nevědí, co s nimi bude. Ostatně mno, mnozí, některé, několik stovek, požádalo o belgické občanství. Nemůžeme to provádět systematicky, takže bych rád upozornil na tuto otázku, která je přece jenom velmi důležitá. Děkuji. Děkuji náš poslední řečník, jeden ze zástupců starostů, pan Barnier a potom bude reagovat pan Michel Barnier. Vážené kolegyně a kolegové, pane Micheli Barniere, ve Francii se za pár týdnů budou konat důležité volby. Dnes dopoledne jsem byl v Paříži a zúčastnil jsem se slyšení z iniciativy Asociace francouzských starostů. Byl jsem skutečně zděšen, že se tam nemluvilo o Evropě. A musím říct, že mě to velmi trápí, protože Francie patří k zakládajícím státům EU. A bohužel Teď je Evropa něčím, co budí strach. Pane komisaři, je potřeba být velmi důrazný vůči vládě Spojeného království, aby, abychom odradili ty dal, další v uvozovkách čarodějovi učně, aby nešli touto cestou. Děkuji. Děkuji. Vidím, že tady máte mnoho podnětů, mnoho různých názorů a otázek. Pokuste se to nějak shrnout. Euh, Monsieur le Président, d'abord vous me permettrez de... Pane předsedo, dovolte, abych nejprve pozdravil Guy Verhofstadta, který se tady někde schovává, protože na začátku eh, mého návrhu jsem měl příležitost vidět, jak rozhodný a inteligentní je a zastupuje Evropský parlament a pan Tajany, pan Verhofstadt i další poslanci budou sledovat toto velmi obtížné jednání. My v souvislosti s Brexitem hovoříme o článku 50, který byl formulován a My hledáme dohodu, která bude ratifikována na komunitární úrovni, to znamená radou, komis, Evropským parlamentem a britským parlamentem. A jak už jsem to řekl před chvilkou, všechny bývalé dohody definují i naši budoucí vztahy, new partnership. Tyto dohody by měly vyústit v takovou smíšenou dohodu, která potom také bude schvalována a ratifikována jednotlivými 27 národními parlamenty. Michael Murphy hovořil o otázce, která mu leží na srdci, stejně tak jako pan Jensen z Irska. Opakuji, co už jsem řekl, že nejenom já, my všichni si budeme uvědomovat důsledky britského rozhodnutí opustit Evropskou unii a opustit celní unii. To bude mít samozřejmě dopad na budoucí vnější hranice Unie a jednotného trhu. Já učiním vše, pane Murphy, pane Svensone, proto, abychom se nevrátili k existenci tvrdých hranic. Já si uvědomuji tu citlivost a také tu zranitelnost eh, veškerého toho úsilí, které jsme podnikli pro nastolení míru a dialogu. Víte, když jsem byl komisařem 98 eh, až 2004 pro regionální politiku, eh, jedna z mých prvních návštěv vedla do Severního Irska. Jedna věc, na kterou nikdy nezapomenu, je setkání, které jsem měl ve stejný dvě, den, ale na dvou různých místech s dvěma nositeli Nobelovy ceny, Davidem Planderem a Žanem Jumberem který tenkrát byl mimochodem členem Evropského parlamentu. A oba dva mi řekli po této tragédii, není to kvůli Londýnu nebo díky Dublinu nebo díky Belfastu. Je to proto, že jsme, domluvili jsme se proto, že tady existuje Evropská unie se svým mírovým programem. A nezapomenu na tyto dva rozhovory a zůstanu věrný tomuto pocitu, který jsem měl, že Evropské unie i tady v Severním Irsku i obecně hraje nesmírně důležitou roli. Samozřejmě počítám se Spojeným královstvím, už jsem řekl, že Spojené království je spolu zaručitelem a byl sporu zaručitelem eh, toho procesu dohody v dobrý pátek. A proto je třeba i nadále se snažit hledat dobrá řešení. To je to, co mohu říci k tomuto bodu, abych se s vámi podělil o to, že jsem opravdu velice eh, citlivý v tomto bodě, uvědomuji se ho, emotivně na mě působí. Eh, Michael Stones Eh, hovořil o několika bodech. Vy jste řekli, že to bude tvrdé vyjednávání. No, já radši řeknu obtížné, mimořádné. A očekávám, že zůstane mimořádným vyjednáváním. Řekl jste, že se zapomíná, že se příliš mnoho hovoří o obchodování a financích. No, buďte ke mně spravedliví. Já jsem hovořil o celé řadě dalších záležitostí. Já jsem přece řekl citizen first. Řekl jsem, že to je moje priorita. Hovořil jsem o společenství hodnot a zájmů, které máme a které budeme mít i po Brexitu. Hovořil jsem o sociálních právech, ekologických, fiskálních, eh, abychom nesnížili E, úroveň tohoto práva během vyjednávání. Samozřejmě je tady také finanční rozměr a celá řada právních dimenzí. E, nezapomínám na ty muže a ženy, kteří se odstli v potížích díky rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii. E, pane Tonci, vy jste hovořil o odvolatelnosti tohoto procesu. K tomuto budu bych pouze řekl, že rozhodnutí, op, rozhodnutí opustit Unii a oznámit tuto volbu je unilaterální a projeví se to v tom dopise, který očekáváme 29. března od Terezy May. Ovšem, Jakmile dojde k tomuto oznámení, ten proces přestává být unilaterální a stává se kolektivním multilaterálním procesem, kde je zapotřebí jednoty 27 plus jednoho. A pan Summers hovořil o právu občanů. A už jsem řekl, že jsem eh, velice pozitivně eh, zaregistroval občanskou iniciativu, která se dnes zaregistrovala u Evropské, iniciat, Evropské komise, která volá po celé řadě iniciativ. A my se, pane Somasi, skutečně snažíme být velice kreativní. Akorát, že to musíme dělat na základě stávajícího evropského práva. Evropská unie a Spojené království 44 let spolu působili na vytváření celé řady zákonů. A to všechno, co jsme dělali společně, bude třeba zase rozpárat, a protože to je vůle, která byla vyjádřena ne námi, ale britskými občany. Takže, dámy a pánové, musíme také říci pravdu občanům. Nemůže to být business as usual. To není žádná maličkost. To je velmi závažná a mimořádná situace. A samozřejmě to bude mít e, důsledky. To už jsem řekl. Pan Samers hovořil o rozpočtu, jakož i pan Cordiron. A Marie Free. V současném finančním výhledu, který se vás týká napříč různými politikami, zejména v oblasti soudržnosti, se angažujeme na sedm let. A Spojené království má tedy 14% účast v průměru, co se týče toho rozpočtu. 14%. A nebude existovat žádné potrestání či žádného předložení účtu Spojenému království kvůli Brexitu, ale musíme být vzájemně odpovědní za to, abychom vyřešili stav účtu. Zeměné třeba mít tady odpovědnost, abychom zabezpečili, že během těchto sedmi let budou programy a financování pro evropské regiony pokračovat dle plánu a v souhodu s finančním výhledem. Eh, dále se hovořilo o, o Skotsku. Tady bych velice jasně připomenul, že já samozřejmě budu naslouchat celému světu. Mám otevřené dveře, ale budu vyjednávat pouze s vládou Spojeného království taková jsou pravidla. Ale budu naslouchat celému světu, ale rozhodně nebudu zasahovat do vyjednávacího procesu a do interinstitucionálního vyjednávání. Paní Rolis hovořil o veřejné diskusi. Ano, Domnívám se, že teritoriální orgány, vždyť jsem to řekl i já sám, my si přejeme, aby vy jste se účastnili této veřejné diskuse, Hovořila jste o spolupráci. Ano, já očekávám, že natrvalo tady bude existovat spolupráce mezi územními orgány Evropské unie a územními orgány Velké Británie na dobrovolné základě. Ale já jsem před vámi velice jasně identifikoval podmínky, eh, které povedou k úspěchu. A budu vám vděčný, zohledníte-li tyto podmínky. Já, já to neříkám proto, abych tady eh, ukazoval nějaké problémy, ale abych se snažil dosáhnout dohody. A dosáhneme-li takové dohody, jistě tady bude existovat trvalá možnost spolupráce, zejména pro územní orgány na obou stranách eh, kanálu. Ano, ač chápu a respektuji vůž, váš úhel pohledu, ale opakuji i pro vás, že dojde ke změnám. Kdybych vám řekl, že všechno bude pokračovat jako předem, to bych neříkal pravdu a já budu vždycky říkat pravdu. Dojde ke změnám. Nebude to business as usual. A kromě toho, pane Arch, všichni účastníci se tohoto vyjednávání bez polemiky, objektivně musíme e, si uvědomovat veškerý ten úspěch, který jsme vytvořili společně, na který se zapomnělo. A říkám to e, tady François Barnierovi, e, který hovořil o povaze diskuzí v mnoha našich zemí a zejména v té mé. Tady se prostě zapomíná, Eh, eh, jako by se schválně nehovořil o veškerém evropském pokroku, ať se jedná o roaming, ať se jedná o všechno to usnadnění pro fungování jednotného trhu. To vše musíme připomínat během celých vyjednávání, protože když někdo opustí jednotný trh, celní unii, eh, tak Spojené království ze své vůle bude muset opustit určitou část tohoto úspěchu. A budeme muset také asi pracovat trochu pedagogicky, doprovázet pedagogicky veškerá tato vyjednávání. Bez nějakého natlaku samozřejmě. Pan Cordero, já zůstávám velice pozorný vůči um, oblastem Eh, já vím, že je to veliká příležitost pro Evropskou unii mít také oblasti, které nám umožní vidět věci z jiného pohledu. Eh, prostě eh, regiony, které jsou přes několik moří a oceánu. A uvědomuji si význam soudržnosti pro tyto nejzdálnější oblasti. Ale odpověď na vaši otázku je, z části v úspěchu tohoto vyjednávání a skutečnosti, abychom mohli skutečně stabilizovat současný finanční výhled. To je ten finanční aspekt vyjednávání, který máme s, eh, se Spojeným královstvím. Ale potom, pane Kodana, to už bude jiný příběh, jak už jsem to řekla paní Free Ill. Pro budoucí finanční výhled, dámy a pánové, to už bude vypadat jinak a to už není moje role, třeba, že mě to zajímá. Budoucí finanční výhled, samozřejmě eh, to předpovídat bude obtížné. No tak dělat finanční výhled je vždycky komplikované a složité, ale tam od roku 2020 už tady bude dodatečná potíž, protože už nás bude 27 a bude o 20 miliard méně v evropském rozpočtu. Co se mě týká, já osobně eh, velice si vážím politiky soudržnosti, tak jak ji zahájil Jacques Delors, jsem jejím velikým zástáncem, protože to pomáhá překonávat tady ta územní roztříštěnost. Velice krátce ještě reakce na to, co řekli další. Cole Lammers eh, se zmínil o své zemi. Ano, pane Lammersi, Některé země jsou dotčeny více. Já jsem se díval například na komerční strukturu nejrůznějších vztahů mezi Spojeným královstvím a 27 zeměmi. Belgie a Nizozemsko, těch se to týká obzvláště a to samozřejmě budeme muset vést v patrnosti během našich vyjednávání. Je třeba také pochopit, já jsem se sešel pondělí eh, na schůzce s radou a parlamentem, kde jsme hovořili o dopadech eh, v rámci vyjednávání o clech, o celnicích. Je třeba pochopit, co se stane tam. V okamžiku, kdy jedna země odchází, zboží, zvířata, čerstvé výrobky musí být kontrolovány, když vystupují a suny a když vstupují na jednotný trh. No to znamená, pro mnoho našich zemí nová opatření pro zabezpečení těchto kontrol. Albert Boll připomněl také nový vztah a já chci zopakovat, dámy a pánové, že nejlepší vztah s Evropskou unii je zůstat členem Evropské unie. Nejlepší vztah s Evropskou unii je zůstat členem Evropské unie. A rád bych k tomu připojil. Druhým nejlepším vztahem je být členem Evropského hospodářského prostoru. Jako Norsko, Lichtensteinsko nebo Island. Máme také povinnosti vůči těmto zemím. Takže už jsem odpověděl na otázku rozpočtu. Pan Spirdone a pan Agorasto připomněli ten mimořádný charakter tohoto vyjednávání Já jsem si vyslechl jednoho každého z vás, bedlivě jsem vám naslouchal. Je třeba rozlišovat v této záležitosti dopady Brexitu, důsledky Brexitu, a to budu muset já projednávat jako vyjednávat s Guy Verhofstadtem, s radou, ale také lekci z Brexitu. O tom jste hovořili. Musíme se poučit z Brexitu. To, co vyjádřili britští občané, občas e, je takový populistický, či možná až lidový názor, který právě ospravedlňuje to bílou knihu, kterou předložil Jean Juncker a e, který také potvrzuje vlastně římské smlouvy, jejíž uzavření budeme připomínat za 48 hodin odstranění hranic, společné investice, výzkum, obrana, bezpečnost, digitální trh. To jsou důvody, které znamenají <clears throat> velice silnou podporu pro novou evropskou agendu. Otázka Gibraltaru, to je právně jasné. Gibraltar odejde z Unie ve stejném okamžiku jako Spojené království. Pane čencone, vy jste hovořil o svých pocitech vůči tomu, co se děje. No i nás to zasáhlo, máme obavy. Ne, a co se týče z těch zaměstnanců britských, rád bych připomněl to, co řekl předseda Juncker na samém začátku po hlasování o Brexitu eh, o ochraně, kterou eh, potřebují jednotliví státní zaměstnanci, ať jsou jakékoliv národnosti, eh, eh, jsou-li zaměstnanci Evropské unie. A potvrdili to i další prezidenti institucí. Eh, už se mi utnul mikrofon, ale já jsem vám chtěl ještě jednou velice poděkovat a zopakovat, že jsem disponibilní pro vás vždycky. you. All right, uh, dear colleagues, uh... Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi teď přivítat poslance Evropského parlamentu, kteří se k nám přidají do této rozpravy. Chtěl bych říci, že to je opravdu velice zvláštní příležitost. Eh, je vlastně 60. 60. výročí římských smluv Můžeme říci, že jsme dosáhli mnoha cílů ohledně míru, prosperity a také spoludržnosti. V Evropě v posledních letech proběhlo několik krizí, takže asi není překvapením, že důvěra evropských občanů v evropský projekt se snižuje nebo snížila. E, občané si nejsou jistí, zda Evropská unie dokáže dostatečně reagovat na jejich obavy a řešit problémy, Chtěla bych ještě říct, že Maastrichtská smlouva chtěla odstranit rozdíly nebo tu průrvu mezi eh, evropskými orgány a občany a chtěla eh, posílit eh, myšlenku občanství. Tehdy také byl zřízen Evropský výbor regionů, aby více zazněl hlas regionů a místních samozprávných celků a jejich potřeb. Tehdy jsme také jako Evropský výbor regionu získali prostředky, abychom mohli plnit eh, očekávání zakládajících eh, otců Evropské unie. Na druhé straně jde o to, že občané, občany ani tak eh, nezajímají různé nové smlouvy, ani takový ten boj jednotlivých orgánů Evropské unie o některé kompetence ale spíše zajímá budoucnost Evropy. A je zde právě komise, která připravila novou eh, bílou knihu o budoucnosti Evropy. Chceme otevřít velikou důležitou rozpravu. Je zde jeden prvek, který bych chtěl zdůraznit z této bílé knihy. Je tam otázka, jak je to se soudržností a vůbec celé spochybnění té politiky soudržnosti, to je velice nebezpečné, protože máme 270 regionů a asi 60 tisíc různých obcí a my budeme bojovat za to, aby, se, aby, aby zůstaly tyto hodnoty, které jsou důležité. Regiony a města jsou centry, která pohánějí evropské regiony a evropskou budoucnost, takže zcela jistě potřebujeme tuto politiku. Nyní se vrátím k tomu, jak my sami jsme přispěli do této rozpravy. Máme zde iniciativu ze zdola nahoru, která umožňuje místním a regionálním orgánům i občanům, aby se také vyjádřili, mm, aby vyjádřili své podněty, své myšlenky, jak, jak co nejlépe narýsovat budoucnost Evropy. A právě tento rok bude důležitý, protože tuto rozpravu budeme vést. Bude to v, ústní, v úzké spolupráci s předsedou Eh, Donaldem Tuskem. Také jste všichni obdrželi mm, speciální, nebo mm, mám, mám k dispozici různé dokumenty. Já bych ještě chtěl říci, že se budu účastnit eh, mm, společného podpisu, který se týká eh, připomenutí 60. výročí římských smluv. Mm, chceme znovu připomínat naši komunitu hodnot eh, a respektování zároveň i rozmanitosti jednotlivých regionů a členských zemí i té, té nejnižší občanské úrovně. Teď jménem výboru regionů chceme říci, že jsme připraveni nabízet eh, myšlenky a podněty a z toho důvodu je ta dnešní rozprava nesmírně důležitá. Já nejprve dám slovo Eh, poslanci Evropského parlamentu, který je také zpravodajem k eh, tomuto tématu, je to pan Schiefer Hofstadt. A je tedy zpravodajem k tématu možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropský parlament se teď věnuje tématu, které vychází ze tří zpráv. Za prvé zde Zpráva pana Broka a paní Breso a také zpráva pana Jo Leinena, kdy se zamýšlí nad tím, jak by se měla vyvíjet sama Lisabonská smlouva, nebo jak by měly být změny v rámci Lisabonské smlouvy. A jí, pak se zamýšlíme, ta, ta další zpráva se týká vlastně mm, uspořádání mimo Lisabonské smlouvy a další, ta třetí zpráva je pana Beres, jak se má změnit eh, zpráva Evropy. Také se tam hovoří například o nové fiskální kapacitě pro eurozónu. Máme zde tedy společné takové tři zprávy. Ne, není to jedno, jednolitá, jednotná zpráva, ale jsou to tři zprávy, které jsou propojené, které jsou e, soudržné. Musíte si přečíst všechny tři zprávy, abyste si udělali představu, co vlastně Evropský parlament eh, nabízí. A myslím si, že ta myšlenka je poměrně jednoduchá. Zažíváme teď v Evropě těžké časy, říkáme tomu polikrize, vícenásobná krize, máme zde otázku uprchlíků, otázku migrace, máme zde ještě pořád eh, dopady finanční krize, některé problémy v sousedských zemích Evropské unie. Takže se musíme položit otázku, co současná Evropa potřebuje k tomu, aby byla schopná na tyto výzvy reagovat lepším způsobem v budoucnu, protože obecně eh, lidé v Evropě i mimo Evropu mají pocit, že Evropa reaguje na všechny tyto krize příliš váhavě, příliš pomalu a nedostatečně. Dám vám příklad. USA například reagovalo na finanční krizi stejně jako my ale oni to učinili okamžitě, bezprostředně. Tím, že okamžitě zahájili rekapitalizaci svých bank, okamžitě následoval obrovský investiční program ve výši více než 900 miliard eh, dolarů. Ten program byl navržen na 10 let, pak tam došlo k programu kvantitativního uvolňování, které zahájila Fed ve výši 1,2 bilionu dolarů a tím oni vlastně během devět, devíti měsíců učinili všechno tato opatření. Začala to republikánská vláda, prezident Obama a bude v tom pokračovat i ta stávající administrativa. A teď se podívejme, porovnejme to s Evropou. V Evropu zasáhla úplně e, stejná nebo podobná finanční krize, přišla ta krize vlastně přes Atlantiku. A jak jsme na to my? My stále ještě uh, Eh, nejsme úplně, nemáme úplně ty banky v pořádku. Stále ještě diskutujeme o tom investičním programu, který by měl být na místě, který je třetinový v porovnání s tím eh, programem Ameriky. Také jsme eh, prováděli politiku kvantitativního uvolňování, ale spíše jsme chtěli posílit inflaci, než že bychom viděli výsledek v tom, že by to nějak Mm, povzbudilo ekonomiku. Takže mm, všichni se ptají, jak, jak je to možné, že mm, USA dokáží reagovat na to věci rychle a okamžitě a my ne. To je z toho důvodu, že ten rámec uspořádání orgánů Evropské unie na to není, uspoko, ne, to není uspůsoben. A my bychom tedy ten rámec chtěli změnit. Chtěli bychom se zamyslet nad tím, co můžeme změnit v rámci stávajících smluv, co můžeme, jaké změny musíme provést ve smlouvách a jakou eh, zprávu potřebujeme. Máme zde eh, růst o jo, pakt stability, eh, pakt o stabilitě a růstu, ale potřebujeme také ministerstvo financí, potřebujeme fiskální kapacitu, potřebujeme ministra financí pro eurozónu, pro euro, země eurozónu, aby všichni, všechny tyto orgány řešily tyto problémy chceme ten takzvaný konvergenční kodex. Také se musíme zamyslet nad tím, jaké institucionální změny jsou zapotřebí v Evropě. Možná, že by stačila menší, méně početná komise, která by vytvořila jakousi evropskou vládu. Takže už by nemuselo být 28 komisařů, protože 28 zemí, respektive tedy 27 eh, zemí po Brexitu, ale pak možná zase někdo přestoupí, tak zase možná 28. Potřebujeme Evropský parlament jako orgán kontroly, který zastupuje občany, ale další orgán kontroly musí být jakási státní rada nebo rada států, tak jako je to v dobře fungujících zemích nebo v dobře fungujících veřejných orgánech. Také je nutné, aby Evropa měla rozpočet, který bude více spoléhat na takzvané vlastní zdroje, na tom pracuje takzvaná Monteho skupina. A teď jménem tří orgánů Rady parlamentu dalších zde bude zpráva, která hovoří o tom, jak by to nové financování mělo vypadat. Jaké finance může Evropská unie využívat do svého rozpočtu? A e, zpráva se rovněž snaží vyčíslit eh, počet různých nových oblastí, kde by Evropa měla být viditelnější, například eh, obraná unie. Hmm, další oblastí je politika migrace. Hmm, v oblasti migrace třeba Evropská pohraniční stráž pro budoucnost je důležité, abychom měli vlastní vyšetřovací uh, úřady na celoevropské úrovni, protože zatím máme koordinaci, ale vidíme, že ta koordinace mezi vnitrostátními orgány příliš nefunguje. Stále ještě jsou tam různé nedostatky. Můžeme říci, že terorismus nerespektuje hranice, ale naše policejní orgány a vyšetřovací orgány stále jaksi jsou těmi hranicemi limitováni. Takže to jsou všechno věci, které jsou v těch zprávách. Nakonec ve zprávě ještě přinášíme doporučení pro všechny tři orgány Evropské unie a chceme zahájit určité interinstitucionální mm, projednávání této věci. Bude to probíhat paralelně s procesem Brexitu a myslíme si, že nestačí pouze hovořit o tom, že jedna země odejde, ale musíme se také zamýšlet i nad tím, jak to bude z budoucnosti Evropské unie. A proto jsme využili stejný formát, jako e, měla Montyho skupina o vlastních zdrojích, takže máme speciální radu, kde budou zástupci komise, rady a Evropského parlamentu, to bude taková reflexní skupina a také i vaše váš orgán, výbor regionu, by do toho měl být zapojen. Děkuji vám. Naším dalším řečníkem je pan Elmar Brok. Prosím. Děkuji vám. Pokud dovolíte, budu hovořit německy. Máme tu obě zprávy zprávy, které jsem připravil já a kolegyně Breso a také zprávu pana Frohoštata, který ovšem uvažuje mnohem principiálněji, než to mám ve zvyku já. Takže proto se také v těch eh, zprávách zračí možnost ba nutnost změn smlouvy, ale to nemůžeme očekávat zítra. To je velký proces. To je souvisí s tím dlouhý proces ratifikace. Jak říkáme, paní Preso a já, musíme mít možnost reagovat na to, co pro nás představuje Lisabonská smlouva. v naší práci jsme zjistili, že Lisabonská smlouva ještě obsahuje obrovské možnosti. Kdyby existovala vůle těch možností využívat, vyčerpat je. Jde také o transparentnost a příslušnost. Jsme toho názoru, že ve vztahu Evropských parlamentů, Evropského parlamentu a národních parlamentů. Národní parlamenty by měly být posíleny a nepřejeme si, aby se směšovaly roviny toho, co je kde příslušné. Ale máme tu zároveň také problém. Občané jsou nespokojení. A Vlastně my totiž v EU máme de facto dvoukamerální systém, Radu ministrů a Evropský parlament, kteří spolu rozhodují. Ale přitom naše vlády se často tváří, že u rozhodování v Bruselu nebyly, když je přijeto něco nepopulárního. Bylo by tedy potřeba změnit jednací řád rady. Nemusíme k tomu mít změnu smluv. Rada, když přijímá rozhodnutí, musí tak činit veřejně, aby občané tuto debatu sdíleli a vnímali. Myslím, že by to pomohlo nám všem, vám i občanům. Vždycky řešíme problém důvěryhodnosti, protože občané neví, kdo je za co odpovědný. To je otázka transparentnosti. Je tedy potřeba na to reagovat. To je totiž rozhodující pro akceptanci, pro přijatelnost v politickém procesu. Zatím to totiž vypadá tak, že když je když peší, tak za to může Brusel, když svítí sluníčko, tak za to může Paříž nebo eh, Řím nebo nějaké jiné hlavní město. A na to tedy musíme reagovat. Jak už bylo také zmíněno, musíme řešit další otázku, a to je migrace. Už s dnešní Lisabonskou smlouvou jsme zavedli pohraniční a pobřežní stráž. To už se nám daří za posledního půl roku. Evropský parlament to ale už navrhl před 15 lety. Tehdy moje frakce k tomu podala žádost. Tehdy to ale zamítli ministři vnitra členských států s tím, že to není kompetence na evropské úrovni. A zároveň titíž lidé dnes říkají, že jsme to mohli mít už dávno. Před 14 lety komisař Fratini, dřívější italský ministr zahraničí, nabídl označit balkánské státy za bezpečné země původu. Pak by se debata o migraci vyvíjela úplně jinak. roku, v roce 2015 přišlo přitom mnoho migrantů z těchto zemí. Ale přitom máme možnosti vyřešit problémy, aby to bylo akceptováno občany a nebyli přitom tolik populisté. Ale zatím se zdá, že teď popíráme nezbytné nástroje, které Evropa potřebuje. To tež mohu říci o otázce terorismu. Máme Europol, který je příslušný pro koordinaci boje proti organizovanému trestnému či, trestným činům a terorismu. Ale členské státy tam ne, nedají k dispozici své poznatky, aby mohly být porovnány. A máme mnohé další příklady. Ale pak se těžko bojuje proti ter terorismu. Všechno jsou to praktické otázky, které bychom s dobrou vůlí mohli vyřešit, aniž bychom něco hnali na vysokou úroveň, ale vy, stačí využívat pouze nástrojů, které máme k dispozici. A takto bychom mohli pokračovat v celé řadě oblastí. V oblasti měnové a hospodářské unie, oblasti důsledků globalizace, v ekonomické a sociální oblasti. Tam bychom mohli mluvit o nerovnováze v Evropské unii a to by přitom mohlo být snadno srovnáno. I tady je možné reagovat už pomocí současné smlouvy. Ano, vím, že mi to nezíská na popularitě, ale kdo má velké obchodní přebytky, musí přispět k tomu, aby to bylo sociálně přijatelnější pro partnery. Není to tak, že by silnější země byly ti špatní, ale je potřeba slabší země posílit. A samozřejmě při tom všem je třeba dodržovat pravidla. Také musíme vyjasnit naše obchodní kompetence. Ty je potřeba posílit. Když prezident Trump prohlásí, že chce vyjednávat s členy EU jednotlivě, protože se mu to hodí, protože se to hodí Spojeným státům, tak my musíme zůstat na stejné rovině. Musíme hájit své zájmy. Při prosazování takovýchto politik musíme jasně ukázat, že EU je víc než součet členů, ale naopak mnohem víc než pouhý součet členů dané politice máme celou řadu návrhů. Je to příklad. Členské státy nyní dávají 2 miliardy euro na obranu. To je dvakrát tolik, co Rusko. Máme 1,5 milionů vojáků, více vojáků než USA. A e, nemáme žádné výsledky, protože každý si to dělá sám pro sebe. Máme 38 eh, různých druhů opevněných vozidel, to je směšné. Máme armády, kde mají administrativní náklady 80 Když máme dát 2 eh, DP, tak by to eh, znamenalo lepší orchestr na, k lepšímu pochodování. Mm co bylo dohodnuto v Evropské eh, radě ministrů. Výzkum, eh, rozvoj na procurement, na, tedy normální zakázky, tam je eh, možné ušetřit spoustu peněz a dosáhnout obrovského efektu větší výkonnosti. Čl- všechny členské státy by pak měly stejný bezpečnostní status. Evropská unie bude mít budoucnost jenom, když každý člen bude mít pocit Poláci, Rumuni, Baltí a další, že mají stejnou kvalitu bezpečnosti jako ostatní. A to nefunguje. Jenom tak můžeme dosáhnout efekt synergie. Posílit na to, když to budeme dělat společně. A nikoli každý bojovat sám za sebe. Trošku přeháním, ale ta základní myšlenka je jasná. A musíme této koncepci jaké jasně ukázat. Eh, já to říkám eh, také v eh, Ruském parlamentu, v Národním parlamentu, abychom se mm, vymezili vůči populistům, které nejsou jenom napravo. V hospodářské politice jsou často nalevo, co se týče důsledků globalizace abychom jasně ukázali, že nechceme Evropský centrální stát. To parlament jasně řekne, řekl, nechceme centralismus, nechceme stát v dnešní vývojové fázi. Chceme evropsky lépe upravovat to, kde Evropa přináší větší přidanou hodnotu. A že mm, budujeme stát v mé zemi, které je federální region, národní stát, nyní je, to znamená region, stát, národní stát a Evropa. Musíme ukázat, že Evropa není, na, nenahrazuje nebo nestupuje na místo národního státu a proto mm, hraje mm, velké, velkou roli eh, náboženství. Já pocházím z federálního státu a eh, přijde mi to snadné, eh, ale akceschopnost je velmi důležitá. Není to jenom otázka tradice, historie, je to i otázka efektivity. Pokud to má všechno dohromady fungovat. A tady jsem toho názoru, že výbor regionu musí se více zasazovat a ovlivňovat zákonodárce a parlament a radu a musíme zvažovat, jak to lépe organizovat, aby také vaše znalosti vstupovaly do uh, naší legislativní práce. Děkuji. Děkuji e, k tomuto jasnému prohlášení. A nyní si vezme slovo Jolajnan. Pane předsedo, jsem velice rád, že opět jsem ve výboru regionu a jsem také rád, že tady vidím některé přátele z dokonce z 90. let, takže zdá se, že mají nadále plno energie. Nechci opakovat to, co řekli oba dva moji předřečníci. Uh, pokud se týče orientace parlamentu eh, eh, vzhledem k Evropské unii pro budoucna. Já chci říci, že já také předsedám Evropskému hnutí International. Já jsem toto dělal celý život, že jsem byl činný v rámci eh, občanské společnosti. Já mám rád občanskou společnost, protože já se domnívám, že eh, politici potřebují také iniciativy ze strany občanů a právě proto je třeba být spojeni s občany v jejich vlastním prostředí. To je velice důležité. A proto to si myslím, že slavnostní akt v Římě je velice důležitou příležitostí, tak abychom také ukázali naši evropskou eh, vlajku. Máme hnutí, máme spinely skupinu a my chceme uspořádat 25. března pochod za Evropu v Římě. A já jsem manifestoval celý svůj život eh, za Evropu a naposledy, když jsem pochodoval, to bylo v souvislosti se smlouvou v NIS a před 20 lety se nekonalo nic. A dnes máme rok 2017 a já se domnívám, že je na čase výjít do ulic a a bojovat za Evropu, neboť dost je dost. Když se podíváte na situaci v některých členských státech, kde se opravdu eh, narušuje evropská myšlenka a uráží se evropská myšlenka. Přehání se celá situace. My máme určité problémy, ale vyvalzují se nesprávné závěry, že se musíme vrátit k nacionalismu, že musíme opět vrátit zpět hranice, musíme odstranit euro a právě proto nastává čas boje pro Evropu a za Evropu. Před dvěma lety jsem byl na Majdanu v Ukrajině a já musím říci, že mě to, se to nadále dotýká, e, když e, si vzpomenu na to, kolik tam bylo evropských vlajek, snad 2000. Také Eh, tam by říkali, že někde v členských státech byly také spalovány evropské vlajky, ale e, například to souviselo také s tím, že docházelo k ničení úrody, která nemohla být vyvážena do Ruska. Ale v Ukrajině oni opravdu téměř umírali za evropskou vlajku, ale někteří ostatní zase evropské vlajky pálí, protože se jim určité věci nelíbí. Já jsem v minulých týdnech, především po eh, referendu ve Velké Británii, lidé vyčkávají. My jsme slyšeli různé věci od Donalda Trumpa a také od Vladimíra Putina. Tady existuje velká propaganda, která podkopává důvěru v evropskou spolupráci a v evropské orgány a nyní je na čase toto odvrátit a bojovat proti tomu. Eh, jedna rodina v Německu zahájila demonstrace v Německu a každý měsíc, každý týden je stále více měst, kde se pořád eh, kdy eh, a stále více měst se k tomuto připojuje. Elmar a Guy je také součástí tohoto hnutí. My jsme vytvořili novou občanskou organizaci Civico Europa a my jsme také představili koncept o sedm pilířů, který se týká budoucnosti Evropy. Chci se o několika zmínit. A to za prvé je to demokratická účast. A já také vyzývám ty, kteří chtějí, aby měly regiony větší sílu v politickém rozhodování na evropské úrovni, ať se zapojí to je to, kde občané opravdu vidí politiku přímo konkrétně na místě. A my bychom měli v této oblasti dělat z hlediska evropské budoucnosti více. Já jsem také spolupravodaj pro reformy evropských voleb protože my nemáme evropské volby, my máme 27 eh, jednotlivých volebních eh, zákonů a lidé cítí, že vlastně evropské zastoupení je něco umělého. A potom za druhé je to kultura a vzdělávání. Jestliže se lidé vzájemně neznají, tak jak mohou spolu dobře žít. A Erasmus pro všechny by měl být konkrétní program. Ne stojí to více než miliarda euro. A kolik to je? To není mnoho. E, měli bychom dát šanci nejenom mladým lidem, ale i také pracujícím, aby odjeli do jiných zemí a tam se seznámili s realitou. A také se dělá takzvaný culture check A pak tady máme také sociální pilíř tak, abychom se vyhnuli daňovým rájům a chceme také poskytnout bezpečnost eh, v této oblasti a dnes zahájil pan předseda Juncker toto debatu o Bílé knize a tuto debatu povedeme do konce roku a rada v prosinci by měla vyvodit závěry. A já bych chtěl eh, vyzvat aby eh, města a také regiony, aby vedly diskuse o budoucnosti Evropy, aby také na té lokální úrovni na radnicích se diskutovalo o budoucnosti Evropy a já jsem také rád, že jsme tuto diskuzi dnes zahájili na plenárním zasedání. Thank you, thank you, thank you very, very much. Děkuji, děkuji mnohokrát. My skutečně pořádáme tyto lidové, tato lidová shromáždění ve městech a ale bohužel naši řečníci mají ještě další setkání a proto nás musí opustit. A Jolainen nás také za chvilku opustí, ale slyšeli jsme příspěvky a připravíme stručnou zprávu o klíčových politických otázkách. Takže my jsme na toto neplánovali. Já v Sársku musím zahájit v 6 hodin stejnou diskusi na stejné téma, takže přišli jsme pozdě, ale bylo to naplánováno od 5 do 6 a máme další závazky. Takže přistoupíme k rozpravě. Stručná vystoupení Michael Snyder chcete zahájit do tří minut. Pane předsedo, to je jedna z nejzvláštnějších, eh, nejzvláštnějších debatních příspěvků, jaké jsem kdy slyšel. My se tady buď povídáme mezi sebou, nebo to skončíme tady. Co to na to říkají kolegové? Co říkáte, paní Marini? That's up to the members to... Tak to je tedy na eh, členech, eh, aby se rozhodli. My jsme to takto plánovali abych to pokračovalo do půl sedmé. K tomuto tématu bude debata v květnové plenárce, kde budou komisaři, ehm, místo předseda Katajnen a Ettinger. A mm, připravíme to tak, aby ehm, přispívali na základě vašich příspěvků. Možná bychom mohli přenést jak se ty základní poselství z politických skupin. Nemusíme tady tu diskusi vést. Je to tak v pořádku? Co si, eh, co, co eh, si přejí předsedové politických frakcí? Eh, nebudeme teď diskutovat, ale v květnu budeme diskutovat o Bílé knize jak jsem se dozvěděl na Beru včera, budeme diskutovat o tom, co je ještě důležitější naše stanovisko o budoucnosti politiky soudržnosti. To je um, významná debata o konkrétních věcech. E, je to mm, důležitá pozice výboru e, regionu. E, vaše krátké příspěvky jsou na programu, takže řekněme, že budeme pokračovat v diskusi, nebo já souhlasím s moudrými slovy pana Schneidera tentokrát. Žižka Marini. No, Io comprendo per tutti noi un po' imbarazzante inter... Je to trošičku um, hloupé pro všechny abychom vedli diskusy při absenci řečníků. Co říkali, bylo velmi zajímavé. Je lepší diskutovat o Bílé knize a mm, ehm, v podstatě věci v květnu a teď jenom politické prohlížení. Aspoň by bylo dobré si definovat naše pozice. Souhlasíte? Souhlasím panem, s panem Schneiderem. Možná by to bylo lepší udělat později. Takže jeden zvláštní příspěvek máme tady jednoho studenta. Tabea Vyš, Maastrichtu. Takže teď vás vyslechneme. Toto je příležitost podívat se do budoucna. Ja, guten Tag. Ähm, mein Name ist Tabea Wich. Dobrý den, jmenuji se Tabea Wich a studuji politické vědy, historii a e, sociální vědy v Maastrichtu. My jsme společně s ostatními kolegy považovali Brexit za něco, k čemu už nehodláme dále přihlížet. Vznikla tedy pozitivní iniciativa, která je reakcí na všechny euroskeptiky. My máme skupinu, kde je devět studentů z pěti zemí a nemáme žádné finanční prostředky. Co děláme a proč? My chceme jednoduché výhody stáhnout až na jednotlivé lidi. To znamená, my se chceme zeptat, co dělá EU. My chceme také vystupovat inkluzivně. Naším krédem je vždy pro, nikdy proti. My se pokoušíme vždy odpovídat na otázku, proč Evropa. A my jsme již eh, dosáhly eh, počtu 150 tisíc lidí, kteří na nás reagovali na Twitteru a další jsou také na Facebooku. My jsme otevřeni všem názorům na základě toho, že se nechceme vrátit k národním státům. To není řešení. My nechceme podporovat stávající situaci v EU. Musíme vzít na vědomí, že se musí odehrát eh, reforma, ale pouze eh, dá společného úsilí. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát. Všichni předsedové navrhli, abychom odložili rozpravu na, máju, na, eh, květnovou, na květové plénum a také tu zazněl názor, že jsme nebyli schopni se k tomu rozhodnout před dvěma hodinami a nyní přestoupíme k dalším stanoviskům. Karsten Siso přijde o, o půl sedmé, aby hovořil o inteligentní specializace pan Jon a dva další a to bude všechno. Velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Já se nepustím do rozpravy, ale přál bych si, abychom mohli od této chvíle prosazovat Reflecting Europe a zahájit proces eh, zjišťování názorů našich občanů, co si myslí o Evropě. To by byl doplněk občanských diskusí, které proběhly ve Francii. Bylo jich 14, dvě v Evropě, poslední v Bolzánu, v, v Itálii. Tedy každý by se měl pustit do tohoto občanského dialogu a je důležité, aby e, občané vlastně vyplnili ty dotazníky. E, měli bychom získat 12 tisíc příspěvků do konce roku. Nemůžeme čekat na další zasedání. Musíme začít, začít už teď a zajistit, aby e, naše stanoviska nebyla stanoviska nátlakových skupin, ale skutečně politického schromáždění. A to, co bude schromážděno během letošního roku, bude předáno politickým instancím Rady a Evropského parlamentu. To je moje sdělení. Pustme se do práce a spustme tedy ten plán Reflecting Europe už teď. Dobře, děkuji. Děkuji, pan Van Lov. Děkuji, pane předsedo. Je škoda, že nemůžeme tu diskusi vést dnes zejména protože je to dnes aktuální. Předseda komise pan Juncker nedávno předložil Bílou knihu a je škoda, že tři pozvaní řečníci neměli dost času na to, aby s námi jednali o Evropě, když je to aktuální. A je také škoda, že se že vlastně odešli před koncem a to už se stalo několikrát. Já obávám se, že to přispívá k tomu rozdělení mezi Evropou a místní zprávou a Evropou a občany. Ta propast se prohlubuje, my potřebujeme o tom jednat, když je to aktuální. A když je to v popředí zájmu našich občanů a nemůžeme to odkládat o několik měsíců. A je skutečně škoda a ostuda, že jsme to nemohli probrat dnes. Pan McCarthy jako další. Děkuji, pane předsedo. E, rozumím tomu, co zde zaznívá, že bychom měli čekat, ale politika soudržnosti je oddělenou myšlenkou a oddělený prvek. A v květnu se budeme použít do něčeho dalšího a pokud je o sdělení, bude to na okraji. Je to pátý bod na programu výboru regionu a myslím, že bychom to měli víc prosazovat jak projekt Reflecting Europe by měl být více v popředí. Neměli bychom čekat až do května a června. Je třeba, aby to sdělení zaznívalo. A souhlasím s panem Valiánem. Měli bychom komunikovat více o Evropě a politika soudržnosti by měla být eh, na programu v květnu a neměli bychom to odkládat. Zdá se, že, že vlastně celé to sdělení odsouváme. A, a měli bychom tedy toto probírat společně. Chci vám připomenout, že už jsme museli probrat bod 6, stanovisko o zdravotní péči později a naplánovali jsme na půl sedmou další bod, eh, bod 9, kde máme stanovisko o inteligentní specializaci a bude zde také místo předseda Evropského parlamentu Valkarsel Siso. Takže musíme být pružní a vzhledem k tomu, že to bylo navrženo všemi pěti předsedy politických skupin, tak se soustředíme na obecnou rozpravu na našem plénu a vyhradíme si na to dostatek času. Takže udělejme to takto, můžeme se na tom shodnout. Chápu tu situaci, ale to je vlastně jediný způsob, jak zachovat časový rozvrh pro dnešek a zítřek, tak souhlasíme s tím, že přerušíme tuto rozpravu a budeme v ní pokračovat o, modré, o bílé knize a také o politice soudržnosti na květnovém plénu. Tak to bylo rozhodnuto a teď na závěr bude krátký videoklip a Birgit Sakradeus se k nám připojí a mezi tím bude tedy krátké video. All right. Now we'll take. Uh, hello, welcome. Item, uh, we go back to item six, integration of cooperation and performance. Vrátíme se k bodu šest, um, výsledky, spolupráce výsledky zdravotních systémů, Birgita Sakradeus a já vám dám slovo na úvod k vašeho stanoviska a pak máme spoustu pozměňovacích návrhů a pak přejdeme k hlasování. Berget, máte slovo. Důvodem je, že výbor regionů rozhodl přijmout stanovisko z vlastní iniciativy a musíš Andrika jsem ministře zdravotnictví, se domnívali, Eh, že to byl dobrý nápad um, přijmout tuto vlastní iniciativu a důvod je, že komise uh, bude zvažovat zdravotní péči, sledovat zdravotní péči v různých členských zemích, již byly přijaty první kroky se zprávou o uh, stavu zdravotnictví, bylo to přijato na konci minulého roku. Samozřejmě je tady řada výzev, kterým čelíme, ale zdravotnictví a péče o zdraví spadá do pravomoci členských zemí. Takže zdravotnictví není součástí e, odpovědnosti EU. Nicméně zdraví je věc, kterou musíme sledovat. Máme spoustu výzev před sebou, musíme eh, se jim postavit a mm, péče o zdraví je právě oblast, kde musíme tyto věci řešit. Je důležité, aby bylo poskytováno na zdravotní péče podle potřeb. Někdy je tendence k nadměrné spotřebě zdravotních služeb, ale musí to být poskytnuto podle potřeby a je k dispozici rovnoměrně. Když se podíváme na ekonomiku, chronické choroby, které vedly k tomu, že zdroje ve zdravotnictví nejsou dostatečné. Proto se právě na tyto chronické nemoci musíme zaměřit. Musíme eh, tu péči přesunout na primární úroveň. Dříve než v minulosti, více na primární úrovni. A také potřebujeme preventivní opatření, Nyní mluvíme o významu potravin pro zdraví a spousta preventivní práce se musí odvádět zde. Tuto práci musíme dělat lépe v našich zemích. V neposlední řadě e, u starších občanů. To je výzva pro Evropu. Jak se postaráme o starší lidi do budoucna? Musí být dobrá spolupráce mezi všemi úrovněmi. Um, zdravotní, eh, zdravotní péče a péče obecně. Také musíme ehm, posílit možnosti pacientů převzít kontrolu. Samozřejmě musíme mm, být přesvědčení, že do toho mám, můžeme nějak vstupovat. Péče zaměřená na pacienta je velmi důležitá, bude pokračovat. Další společná výzva, které čelíme, je to, že nemáme dostatek Ehm, pracovníků, dostatek zdravotnictví. Všichni, kdo tom pracují, vědí, že je obtížné sehnat kvalifikované pracovníci. Proto musíme mladé přesvědčit, aby začali hm, se vzděláním ve zdravotnických oborech. Také zdůrazňujeme, že Erasmus měl by existovat Erasmus program pro pracovník ve zdravotnictví, eh, kteří by byli schopni se eh, uspořádat výměny a navzájem se od sebe učit. Je tady naděje mm, digitálních technologií, doufáme, že dojde k značnému vývoji ve zdravotnictví, možná bude aplikace, kde můžete hledat, eh, vyhledávat péči a myslím, že to bude mm, v budoucnosti Eh, běžnější, především v řídce osídlených oblastech budou digitální eh, technologie sehrávat stále větší roli. Komise pracovala také na antibakteriální rezistenci, tady musíme udělat víc. Vítáme hm, v tomto stanovisku, že je tady iniciativa, která byla přijata, zřízení sítě, která by ehm, lépe spolupracovala v specializovaných eh, formách péče Musíme se podívat na léčbu, co je efektivní, co funguje, dělat to společně. Teď bych přešla k pozměňovacím návrhům, které máme. Jsou tady tři, které, kterým se chci vyjádřit. Jeden z nich, návrh tři, říkám, že migrace může vést problémech eh, v oblasti duševního zdraví. To říkám obecně, protože nechci, aby nějak se poukazovalo prstem na specifickou skupinu nebo nějaké zvláštní zacházení. To chci odmítnout, protože eh, chci, aby to bylo obecné. Návrhu 6. Pokud léčba má fungovat, musí existovat důvěra mezi pacientem a lékařem nebo, mm, praco- nebo zdravotníky. Často si pacienti chtějí vybírat, kdo jim poskytuje péči, někdo komu důvěřují. A proto chc- chceme odmítnout um, to doplnění v návrhu 6. V návrhu 7 také to chceme zamítnout. Protože to nejsou vždy veřejné zdravotní systémy, které financují zdravotní péči. V mnoha zemích, to víte stejně jako já, jsou eh, pojišťo, eh, pojišťovací řešení, pojišťovny. To musíme vzít na vědomí. Nemůžeme financovat veškerou péči z veřejných zdrojů je to různé v různých zemích a proto bych eh, odmítla návrh 7. Tím skončím a chci vám poděkovat za pozornost, poděkovat Erikovi, mému expertovi, který byl velmi nápomocný a také našim, našemu personálu. Je to velmi důležité téma, doufám, že bude dobrá diskuse. Děkuji. Nějaké další příspěvky k tomu obecně, nebo můžeme hlasovat? Takže budeme hlasovat. Návrh číslo jedna. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo. To bylo schváleno. Návrh dvě. To je návrh zpravodaje 2R. Pokud to je přijato, pak dvě padá. Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje. Pro, proti, přijato, pak dvě padá. Návrh tři, Zpravodaj je proti, kde je pro? Proti. Většina pro, přijato. Návrh čtyři. Návrh zpravodaje, pokud je přijato, tak původní návrh 4 padá. Kdo je pro návrh zpravodaje? Proti? Přijato. 4 padá. Návrh číslo 5 zpravodaje, pokud mm, přijato, tak původní pětka padá. Kdo je pro návrh zpravodaje? Děkuji proti. Přijato. Návrh 6 zpravodaje je pan Benson. Ehm, mm, podle studií spokojenosti 50% co je spokojeno a ti nespokojení považují chybějící informace za nedostatek a proto eh, navrhuji, aby náš pozměňovací návrh byl přijat, protože to souvisí s tím, co si přejí pacienti. Oni chtějí informace předtím, než půjdou do nemocnice, co nejvíce informací. A proto prosím o souhlas. Spravodaj, chcete pokračovat? Mluvíte o otevřené a uzavřené péči. Vy to eh, prezentujete tak, že eh, nemůžete říci, než jsou přijati. Ne každý je přijat, když se podíváme na mm, zdravotní péči. Mm, Spadáte do primární péče před příjmem. Mm, to, tak toto není eh, v realitě. Pan Bor? pane předsedo. Myslím, že je to tady špatně formulováno. V Británii je situace velmi podobná Dánsku. Můžeme eh, se podívat na internetové stránky, můžeme si vybírat nejenom nemocnice, ale konzultanty v nemocnici, kteří, kteří poskytují péči. To již máme, to je tablováno. Mně trošičku tady ta formulace připadá příliš volná, protože nebere v úvahu stávající situaci v některých členských zemích. Musíme hlasovat, kdo je pro. Hlasujte, prosím. Děkuji, proti. Budeme hlasovat elektronicky k návrhu 6. Spravodaj mm, je proti. Můžeme uzavřít to hlasování. Většina je proti, že to bylo zamítnuto. Návrh 7. Zpravodaj je proti, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Většina je proti, to bylo zamítnuto. Návrh 8, zpravodaj je proti, kdo je pro. Pan Pedersen. Thank you. My věříme, že když zdravotnictví mm, bude aktivní, tak tam všichni ti mladí půjdou. Proto bych to věta, kterou uh, chceme vyškrtnout, tady doufám, že dostaneme podporu v eh, našem návrhu. Pokud to mladí mají být rekrutováni, tak to musí být na jiném základě, nikoli jenom apely. Paní zpravodajka. Já jsem se ptala, co e, můžeme udělat pro to, aby zdravotníci neutíkali z východní do západní Evropy, protože Ehm, to je tomu tak, že ti pracovníci, ti zdravotníci odcházejí na západ, nezůstávají na východě. Tady není solidarita. Na rozdíly existují mm, ve zdravotnictví. Den pracovní komise se domníval, že tento eh, přístup, to tak, jakýsi solidární evropské Solidarity Corps, solidarní sbory by mohly mm, povzbudit solidaritu, podpořit solidaritu státy, které nejsou tak daleko ve zdravotnictví. Víme, že je hodně mladých lidí v oblasti péče, kteří chtějí odjet do Afriky a mysleli jsme si, že e, práce v jiných zemích může být způsob, v Evropě je, může být způsob, jak na pomoci solidaritě. Také věříme, že v rámci zdravotní, sektoru zdravotnictví je hodně mladých, který by mohli, kteří by mohli chtít využít této příležitosti. Takže eh, to může být určitá inspirace pro mm, zdravotnictví, ale mohou být i jiné oblasti, kde inspiro je možné vyvolat solidaritu. My jsme se domněli, že toto byla jedna možná cesta. A byl to jeden pracovník z komise, který to otevřel. This, uh, is against. A nyní budeme hlasovat. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti. Většina je proti, takže toto bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Hlasujte. Kdo je proti? nikdo není proti, bylo to schváleno. A potom návrh 10, jestliže budete pro, potom původní návrh 10 padá, kdo je pro, proti. Takže toto bylo schváleno a původní návrh 10. A nyní konečné hlasování o e, stanovisku v aktualizované verzi. Kdo je pro? proti, jeden, zdržel se, nikdo. Takže schváleno blahopřeji paní zpravodajce. Okay, we are ready to move. Dobrá, můžeme přistoupit eh, k další otázce, která je inteligentní specializace, stanovisko k této otázce. Vítám zejména našeho bývalého předsedu, místo předsedu Evropského parlamentu, pana Valkarsela Sisa. well, uh, we invite the rapporteur. A také sem zveme pana zpravodaje Mikela Irucha. Čekáme na našeho zpravodaje a uvedeme toto téma. Ještě vám sdělím jednu informaci, která s tím hezky souvisí. Je to cena, která bude udělována jednou za dva roky pro inovace. A Carlos Moeda si ji udělí zítra, ale vzhledem k tomu, že členské, členská města a regiony k tomu přispívají, tak jsme dostali souhlas, abychom vás mohli informovat. Bude to tedy spuštěno zítra sdělím vám. Zítra se tedy dozvíme o kritériích této eh, ceny, tedy cena pro inovace pro hlavní města. A tedy současné hlavní město inovací je Amsterdam, předtím to byla Barcelona a nyní hledáme třetí hlavní město inovací. Chci vám to ohlásit již nyní. Ta soutěž je velmi ostrá a e, my jsme pořád spolupořádali v naší budově e, udělování této ceny a všichni tři vítězi e, dostali zvláštní odměnu. Jsou to podstatné finanční částky pro šíření výsledků a vytváření e, spolupracujícího nástroje, který bude vycházet e, ze zkušeností vítězných měst. Takže se informujte svá města, své regiony, že se mohou také zúčastnit této soutěže. Ale nyní chci představit e, nejdříve našeho zpravodaje, který uvede stanovisko a celou rozpravu a potom jsme velmi rádi, že Luis Valcarcel Siso je mezi námi. On byl zpravodajem parlamentní zprávy a my můžeme prohlobit některé otázky a vysvětlit ve stanovisku, co my považujeme za výbor regionu, za další kroky v oblasti inteligentní specializace a jakým způsobem to přináší společenský rozvoj pro celou Evropu. Tedy vytváření partnerství na základě spolupráce a inteligentní specializace. Mikel Irucho Amezaga, prosím. Děkuji. Budu hovořit baskicky a španělsky. Lehenengo aldiz, erakunde honetan guri hizkuntzan euskera Děkuji, hovořím tedy baskicky a španělsky. A, a poprvé zde budu hovořit baskicky, tedy euskady. Hovořím o strategii inteligentní PCC. My jsme připravili tuto zprávu zde v rámci Horizontu 2020, v rámci trvale udržitelné strategie a to jsou naše cíle, které souvisí e, se specializací, s energetikou, se zaměstnaností a s dalšími oblastmi činnosti. A tato strategie specializace, tedy strategie inteligentní specializace, je vzorem, který má být následován v těchto oblastech a vyžaduje tedy speciální vývoj. A kromě toho se zde hovoří také o regionech, které mají významné výhody. Specializace přinese inovace, výhody, novinky s cílem rozvinout regiony. Mimo jiné, proto, abychom byli schopni eh, rozvíjet ekonomické zdroje, které jsou ve skutečnosti skromné. Cílem je tedy mobilizovat prostředky a posílit spolupráci v rámci regionu. Je třeba také podpořit evropský průmysl cestou projektů spolupráce, které budou právě ovlivněny touto inteligentní specializací. Existuje zde podmínka ex ante v programu, kde eh, regiony musí uplatňovat tuto inteligentní specializaci. Jde o to, aby došlo k eh, ekonomickému rozvoji a jde o nastartování velkých změn v této oblasti. A nyní španělsky. komisař Timmermans eh, sdělil v prosinci loňského roku, eh, že v Evropské unii existují eh, dva typy členských států. Malé státy a ty státy, které ještě nevědí, že jsou malé. A v rámci sedmého rámcového programu jsme zjistili, že je důležité posílit efektivitu systému inovací. Uvedu místní příklad, který je však pozoruhodný. V Navaře jsme byli průkopníky, pokud jde o vybudování laboratoře pro náš region a v mezidobí jsme vybudovali nebo se budují čtyři další pokusné laboratoře pro podobné pokusy. A pokud vezmeme v úvahu ty miliony, které vstoupily do vytvoření těchto laboratoří, tak to znamená, že Evropané budou i nadále do toho investovat. Samozřejmě já bych tady nechtěl zasahovat do samostatnosti regionu a místních samozpráv. Každý má svůj manevrovací prostor, ale zjišťujeme, že potřeba vytvářet společnou strategii. A to již dopředu, abychom byli schopni eh, využít optimálně veškeré synergie. Je třeba spolupracovat s regiony, kde možné vytvářet konkrétní synergie. A takto vytváříme eh, hodnotové řetězce v regionech. V některých oblastech je možné spolupracovat, vyměňovat si kontakty a badatele, navázat kontakty i s podniky a vyplyne z toho mnohem eh, lepší globální výsledek. Jeden ze zakladatelů řekl, eh, že evropská integrace půjde krok za krokem a toto je jasná možnost, která nám umožní přispět eh, touto zprávou se podílet na evropské integraci. Žádný region v Evropě nemůže samostatně rozvíjet eh, podobnou specializaci. A synergie v oblasti inovací kde zamezíme zdvojování při využívání eh, strukturálních fondů. To je jedna z výzev Evropské unie a také pro, platí to i pro výbor regionu. Děkuji za úvod a nyní dám slovo panu Valkarsu Sisovi, prosím. A to bude ve španělštině. Takže zde slyšíme různé jazyky ze Španělska. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane předsedo výboru, pane Markulo, pane místo předsedo, dámy a pánové, milý Mikale Jirucho, zpravodaj u tohoto stanoviska. Milí přátelé, víte, že pro mě je ctí být zde přítomen ve výboru regionu, kdy jsem byl členem 20 let a kdy jsem také byl předsedou, než jsem se stal europoslancem. A s vámi jsem pracoval a cítím se zde doma. Dámy a pánové, nic vám neřeknu překvapivého, když vám sdělím, že Evropa se potýká s obtížnou situací v roce 2017 slavíme 60 let eh, římských smluv, až příliš eh, výzev stojí před Evropou. Spojené království opouští Evropskou unii, boj s terorismem a znepokojivý nárůst populismu. To jsou výzvy, na které musíme reagovat eh, větší mírou komunitárních politik, které budou reagovat na přání občanů, kdy se instituce k občanům přiblíží. A proto vy, místní a regionální samozpráva, jste klíčovými subjekty v tomto procesu, protože eh, díky komunitárních prostředků města a regiony mohou ukázat, jak Evropská unie pomáhá občanům připravovat a vytvářet lepší budoucnost. A já jsem chtěl této možnosti využít, abych vám zopakoval svou plnou podporu. A chci se skutečně zasazovat o to, aby vaše instituce mo- mohla plně fungovat a jako člen výboru pro regionální rozvoj, ale jako místo předseda parlamentu, který má na starosti vztahy mezi parlamentem a výborem regionu. A dnes odpoledne zde hovoříme o tématu, které je významné. Hovoříme o strategiích pro inteligentní specializaci. A to v klíčové chvíli, protože v květnu letošního roku Evropská komise zveřejní sdělení o těchto strategiích. A to nám pomůže. Pomůže to, aby komise mohla také zkoumat eh, náměty místní a regionální samozprávy. Strategie pro inteligentní specializaci byly komunitární výzvou, aby bylo možné dát možnost regionům, aby se modernizovali a aby se transformovali v centra konkurenceschopnosti a inovací v globálním světě, kde je konkurenceschopnost klíčová a zpravodaj Mikael Rucho hovoří o klíčových otázkách. Zde narážím na to, že tyto strategie by měly být skutečně regionální a myšlenka rozvíjet e, řízení na několika úrovních, zapojení řady subjektů do procesu vypracování strategie je důležité průběžně přeskoumávat tyto strategie a umocňovat účast a také dbát důsledně sledování, což by mělo být průřezové. A tady bychom měli skutečně e, dosáhnout efektivního uplatnění takové strategie. Budeme se moci poučit mnohem jak bude strategie realizována. Spravodaj zdůrazňuje význam uplatňování strategií a mm, interregionální, meziregionální spolupráci, rozvoj hodnotových řetězců a klastrů, aby e, se v klastrech mohla vyměňovat e, praxe a osvědčené postupy, aby vznikla konkurenceschopnější ekonomika, abychom současně vytvářeli kvalitní pracovní místa Konečně jsem chtěl zdůraznit doporučení zpravodaje. Probíhá přehodnocení strategií v polovině období a zvláštní zmínka je zde o procesu přiměřenosti a existují další aspekty související s horizontálním financováním Junkerova plánu. To by měl být základ pro naše úvahy pro období před námi. Milí přátelé, dámy a pánové, tento projekt zapadá do konstruktivního procesu zdokonalování strategií. Rozšíření víceletého rámce 2014-2020 s podmínkami ex ante. Zpráva Evropského parlamentu která chtěla podpořit eh, uplatňování inteligentní specializace a zejména eh, eh, pojednat některé, některá zlepšení, abychom zajistili větší dopad a větší efektivnost. A nyní tato práce směřuje k navrhování zdokonalení, která budou zkoumána komisí v následujícím sdělení. A s vypracováním této zprávy v parlamentu jsem měl možnost uspořádat konzultaci eh, s místními evropskými sítěmi a s různými nezávislými experty na evropské úrovni. A tyto úvahy jsou součástí konečného usnesení, které eh, Evropský parlament již schválil. A já bych chtěl zopakovat mé nasazení a můj zájem o efektivní uplatňování politiky soudržnosti v Evropské unii obecně a RIS 3 obecně. Několik stručných úvah. Domnívám se, že efektivita a výsledky jsou zde klíčové pro diskusi o budoucnosti regionální politiky v Evropě. Musíme vždy vycházet eh, z naší představy o obraně této politiky, politiky solidarity, která je jádrem raison d'être Evropské unie. A tě, těmito slovy, a já vím, že jste informováni o, o diskusi ve veřejných konzultacích, eh, které již probíhají v, v rámci RIS 3. A tyto příspěvky vyvolají zvláštní pozornost. Podobně e, práce, která bude vyplývat z následného sdělení komise a z konference, která se bude konat v Helsinkách e, v červnu příště, e, letošního roku. Tyto aktivity nás budou zajímat a budeme analyzovat a budeme spolupracovat s Evropskou komisí což bude velmi cené. Chceme podporovat politiku soudržnosti a přiměřené uplatnění strategií pro inteligentní specializaci ve všech evropských regionech. A nyní vám chci poděkovat za vaši pozornost. Děkuji vám. Chce se někdo z členů vyjádřit? Pan McCarthy? Děkuji, pane předsedo. Toto je velice důležité stanovisko. My musíme si uvědomit, že touto strategií se zabýváme dva roky a je to také velice důležité stanovisko. My podporujeme uh, inteligentní specializaci, ale musíme ji více využívat také pro další dopady na společnost. My máme platformy pro výměny názorů, také máme eh, další knihu o inovačních centrech a inteligentní specializace specializace je velice důležité. Právě v této souvislosti mohu říci, že inovační centra jsou něco jako majáky. Minulý rok se komise také začala zabývat finančními prostředky pro inteligentní specializaci. Je třeba provést analýzy SWOT a já bych také chtěl poblahopřát zpravodaji k tomuto dobrému stanovisku. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you, thank you. Děkuji. Já bych chtěl předložit jeden návrh. Jedna z klíčových věcí, je to, že jste se v parlamentu také zabýval výzkumem a my chceme podporovat regiony, které sdílejí eh, určité společné cíle a chceme, aby tyto regiony využily inovace pro rozvoj svých regionů to znamená, že jde o to, abychom dále objasnili, jak tyto eh, programy inteligentní specializace fungují. A já si myslím, že s tím může také pracovat zpravodaj a může také Eh, implementovat tyto strategie. Je důležité zpracovat závěry stanoviska. Nesmíme ukončit práci, když bude eh, stanovisko chváleno. Potom se musí začít spolupráce s Evropským parlamentem a závěry ze stanoviska se musí začít provádět v praxi. Pane zpravodaji, chcete se vyjádřit eh, k tomu, co přednesli členové? Nejdříve ještě budou hovořit jednotliví členové. Děkuji. Ano, já jsem také chtěla poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko, se kterým víceméně souhlasím. Také jsem předložila různé pozňovací návrhy, které se týkají jednoho bodu, kdy mám jiný názor, že inovační strategie pro inteligentní specializaci nás přivedly o velký krok dopředu, to nepopírám. Ale Myslím si, že také regiony by měly omezit uh, své, by neměli omezit své další postupy, tak jak to požaduje nařízení. Já se domnívám, že tato strategie pro inteligentní specializaci je především otázkou místních subjektů a aktérů. My tedy musíme rozhodovat o té nejlepší cestě. Proto si myslím, že další předpisy vyplývající z nařízení jsou kontraproduktivní, protože nám omezují manévrovací prostor. A proto jsme proti tomu, když komise chce omezit náš manevrovací prostor. Bohužel návrhy zpravodaje nebyly akceptovány a my o těchto záležitostech v našich regionech diskutujeme. My chceme si zachovat svobodu eh, v rozhodování o tom, co má inteligentní specializace znamenat v jednotlivých regionech. Pane zpravodaji, chcete se k tomu vyjádřit a potom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Nejdříve chci říci, že tato stanovisko přichází ve vhodnou dobu a sice dva dny před tím, než, bu, než budou ukončeny konsultace v rámci komise. My také se zúčastníme konference v Helsinkách v červenci. A dále ještě chci říci, že jsem konzultoval s mnoha regiony, já také zastupuji náš region v Bruselu, já jsem hovořil také se zástupci dalších regionů a z toho vyplynulo, že existují různé skutečnosti, o kterých hovořím ve své zprávě. Pojem regulace tento pojem je nyní poněkud oslaben. Ale regulace neznamená, že bychom nechtěli flexibilitu. My chceme zachovat flexibilitu a RIS 3 je záležitost regionů to můžeme také rozdělit mezi státy, členské státy a regiony, ale musíme konstatovat, že regiony eh, jsou nesmírně rozmanité v Evropě. Některé regiony požadovaly větší podporu ze strany komise, například při rozvoji strategie pro inteligentní specializaci a přesně toto v našem stanovisku požadujeme. My žádáme vyjasnění té strategie. V roce 2013 byla stanovena podmínka ex ante pro strukturální fondy. A regiony, které nemají tak velké možnosti, tedy malé regiony či jiné regiony, chtějí větší podporu a pomoc a také chtějí, aby jim komise sdělila, jak mají postupovat při implementaci RIS e 3. Také již bylo řečeno, že RIS e 3 Evropa potřebuje. Tyto strategie slouží podpoře regionu a nikdo nepochybuje o jejich nutnosti. My nechceme omezovat flexibilitu regionů. My chceme, aby všechny regiony v Evropě mohli dobře pracovat a rozvíjet se a aby mohli tyto strategie správně rozvíjet. Děkuji Děkuji panu Desisovi. Děkuji vám srdečně. A nyní budeme hlasovat v pozměňovacích návrzích. A nyní tedy zahajujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Většina je pro, takže schváleno. Druhý pozňovací návrh je pouze jazyková redakce, takže to provedeme. Pozňovací návrh čtyři. zpravodaj je pro, kdo je pro? Ještě trojka? Trojku jsem vynechal, takže ještě trojka. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Většina je pro, schváleno. Čtyřka pro, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti, schváleno pět, kdo je pro? Proti, většina je pro. Šestka, to je e, návrh zpravodaje, takže kdo je pro? proti, takže šestka padá, potom sedm, jestliže bude schválena, potom bude eh, původní návrh padá, takže sedm, osm, většina je pro, bylo to schváleno, takže sedmička, osmička odpadá, devítka pro, Zpravodaj je pro, kdo je proti? Schváleno. 10. Pokrývá pozňovací návrh až, návrhy až po 14. Takže kdo je pro, proti? Schváleno až po 14 návrhy odpadají a nyní 15. Zpravoda je proti, kdo je pro, proti, většina je proti, zamítnuto. Nyní 16. Zpravoda je pro, kdo je pro, proti, většina je pro, schváleno. 17 a 18 jsou totožné a budou, bude se o nich hlasovat společně, kdo je pro, proti, většina je pro. Takže nyní 19, Zpravoda je pro, kdo je pro, proti, většina je pro, schváleno. A nyní ústní pozňovací návrh 20, 21 a 23. Pane zpravedaji, já bych se chtěl vyjádřit. Máme tady ústní pospro, kompromisní pozňovací návrh, který vidíte na obrazovce. Ale indikativ regulatory to vypadne, to již není součástí textu a potom dáváme slovo insure na místo encourage. Takže regulatory vypadne a insure na místo encourage. Takže kdo je pro tuto změnu? Proti? Nikdo. Takže to bylo schváleno to eh, potom až po 23 návrhy odpadají a další ústní pozměňovací návrh 23 a 24. Je to opět na obrazovce. Můžeme o tom hlasovat. Kdo je pro tento ústní kompromis, hlasujte. Kdo je proti? Ústní pozňovací návrh byl schválen. Ostatní od odpadají 25. Tady máme opět ústní kompromis. Jestliže bude schválen, potom odpadají návrhy 25, 26, 27. Vidíte to na obrazovce, kdo je pro kompromis. Děkuji vám, kdo je proti nikdo, bylo to schváleno, 25, 26, 27 odpadají, potom 28 osmička eh, a R, takže kdo je pro, proti, nikdo, bylo to tedy schváleno, 29, R zpravoda je pro, kdo je pro, proti, nikdo, schváleno, 30, zpravoda je pro, kdo je pro, proti, schváleno. 31, zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti? Většina je pro. Schváleno 32. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti? Takže schváleno. 33. Jestliže toto bude schváleno, potom 34 odpadá. Kdo je pro 33? Děkuji. Proti. Většina je proti, takže toto bylo zamítnuto. 34. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina je pro. Bylo to schváleno. 35R, jestliže toto bude schváleno, potom odpadá 35 a 36. Kdo je pro, proti, Schváleno. 37. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti. Většina je pro. Bylo to schváleno. 38. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti. Většina je pro. Schváleno. 39 a 40 tady máme ústní kompromis na obrazovce. Budeme o tom hlasovat. Kdo je pro kompromis, prosím hlasujte nyní. A kdo je proti, nikdo, schváleno. 41. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti většina je proti, zamítnuto. 42. Spravodaj je pro, kdo je pro, hlasujte prosím, kdo je proti, většina pro, schváleno. 43, Spravodaj je pro, kdo je pro, proti, většina je pro, schváleno. 44R, Jestliže toto bude schváleno, pak 45 e, a 48 odpadají. Kdo je pro e, návrh zpravodaje, proti, většina je pro, takže to, to bylo schváleno, až po 48 návrhy odpadají. Čtyřicet devět? Pan zpravodaj se chce vyjádřit. Velice stručně budu hovořit baskicky. Chtěl jsem upozornit pouze na to, že tady zmiňujeme komisi a vyzýváme komisi k tomu, aby zvažovala o zřízení výboru. A my chceme, aby toto nebylo pouze nahedilé, ale jde o sestavení příslušného týmu, který bude dobře pracovat. A nyní budeme hlasovat o 49, kdo je pro, proti, takže schváleno. A nyní budeme hlasovat o celkovém změněném stanovisku. Kdo je pro? Stanovisku, kdo je pro? Proti? Nikdo zdržel se, nikdo se nezdržel, takže je to jednomyslně schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji. A nyní vám chci sdělit, že mimo místnost je fotograf, který může vyfotografovat, bude fotografovat nové členy a zůstane s námi do 9 hodin a potom na konci plenárního zasedání se koná recepce malského předsednictví v prostorách výboru regionů. A takže až to bude všechno dokončeno, se bude konat eh, recepce. A nyní bych chtěl předat předsednictví Karl Heinzovi a já nyní odjedu, musím odjet do Říma, kde se budou konat různé akce, například o digitalizaci, budou tam různé akce, například v pátek, kterých se zúčastním jménem nás všech a také se posléze zúčastním summitu v sobotu. Takže nyní Karl Heinz převezme nyní předsednictví. I did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 excusez-moi. J'ai la parole. Dear colleagues, let's go on and start. Vážení kolegové, začneme tím posledním bodem. To je návrh rezoluce Evropského výboru regionů priority na rok 2018 pracovní program Evropské komise. Kdo si přeje slovo? Nikdo, tak to je hezký začátek. Tak budeme pokračovat s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 2. Albert máte slovo. Tento podměňovací návrh měl dostat podporu eh, pilíře, o kterých jsem mluvil v tom původním bodě, eh, smart, udržitelný inkluzivní eh, vývoj eh, do roku 2020. Tam jsou eh, některá slova přidána, resilient a competitive. Bílé knize o budoucnosti Evropy. Je to jenom bílá kniha, je to vyjádření názoru. Ještě jsme se k tomu nedostali, takže bych radši ponechal tu formulaci, která je již v přijatých dokumentech kterou jsme podpořili. Takže musí pozměňovací návrh, eh, kdo je pro? Proti? Elektronicky. Končím hlasování. Návrh je přijat. Zmiňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 4. Pro? Proti? Zamítnuto. 5. Máte slovo. Já chci vyzvat kolegy, pane předsedo, aby podpořili tento pozměňovací návrh. My se snažíme potvrdit principy, které jsme přijali v minulosti a víme, že byly situace, kdy došlo k asymetrickým šokům a jsme se snažili reagovat. Takže nechápu, co je neakceptovaného na těch slovech, které chceme přidat na konec bodu 4. Já jsem doufal, že to podpoříte. Jiné žádosti? Ne, takže budeme hlasovat. kde pro? Proti? Elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh číslo 6. Kdo je Albert, máte slovo. Omlouvám se, pokud stále žádám, že, za to, že stále žádám o slovo, ale kolegové, my jsme měli podobné prohlášení již ve stanovisku k MFF. A na poslední schůze ta jsme přijali některou určitou formulaci, kterou, která je v, těch, v tom doplnění, které žádáme k bodu 4, takže Doufám, že kolegové podpoří tento pozměňovací návrh. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Albert. Pane předsedo, my jsme měli už Bílou knihu o budoucnosti Evropy. Jsou tam scénáře v, tom, v té Bílé knize, které um, ovlivňují naše úsilí v, v politice soudržnosti, která byla základním pilířem uh, po mnoho let. Proto dou, bych doufal, že můžeme akceptovat to doplnění těchto slov, vlastně e, politování toho, že v Bílé knize nejsou možnosti, které by umožnily k omezení e, kohezní politiky. My s tím nesouhlasíme. Když obsahově to je v pořádku, ale systematicky sem nepatří. My jsme se e, rozhodli že se budeme podrobně zabývat Bílou knihou a to bude vhodné místo. Eh, no, Takže můžeme hlasovat. Who is against? Kdo je proti elektronicky? Končím hlasování. Návrh je přijat. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Elektronicky. Oh. Pozměň, hlasování je uzavřeno, pozměňovací návrh je zamítnut. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Přijato. 19. Pro? Proti? Zamítnuto. 20. Pokud bude přijat. 21, 22 padá. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. E, návrh 21. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 22. Pro? Proti? Přijato. 23. Pokud bude přijat, 25 padá. Pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, elektronicky budeme hlasovat. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 26. Je ústní kompromis. Můžeme se podívat na ten ústní kompromis? Pokud bude přijat, tak návrh 26 padá. Kdo je pro? Kompromis? Proti? Přijato. Návrh 27. Pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 28. Pro? proti, zamítnuto. Návrh 29 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky. končím. Hlasování návrh je zamítnut. Tři, návrh 30. Kdo je pro? Proti? Elektronicky. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 31, kde je pro? Proti? Přijato. Návrh 32, pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 33, pokud bude přijat, tak 34 padá. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 34 pro. Proti. Přijato. Návrh 35 pro. Proti. Přijato návrh 36 pro. Proti. Přijato. Návrh 37 jde pro proti, přijato. Návrh 38 pro, proti, zamítnuto. Návrh 39 pro, proti, přijato. Návrh 40 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, zamítnuto, 42 pro, proti, zamítnuto, návrh 43 pro, proti elektronicky. please close. Končím hlasování. Je to přijato. 44, kde pro? Proti? Přijato. 45. Ano. Můj poslední příspěvek, pane předsedo. Nemůžeme pokračovat s tím, že budeme ad hoc řešit opatření ohledně humanitární pomoci a podobně. E, pašování lidí je něco, co proti čemu jsme všichni. My tady navrhujeme, to, co navrhujeme, je v souladu s tím, co se děje v Evropském parlamentu, aby komise přišla s legislativními opatřeními v těchto oblastech. Doufám, že podpoříme tento pozměňovací návrh. Děkuji, kdo je pro? Proti? Elektronicky? Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Rezoluce je přijata. A nyní můžeme jít na recepci. A začneme zítra v 9, samozřejmě.